So, dear colleagues, welcome to our meeting. Milí kolegové, vítám vás na našem zasedání. Na úvod bych rád nechal schválit pořad jednání. Nejsou komentáře? Dobrá, Návrh je schválen, děkuji vám. Rovněž je třeba schválit zápisy z celé řady předchozích zasedání. Pokud ani k ním nejsou žádné připomínky, považujeme je za schválené. Máme kromě toho několik sdělení v souladu s našimi postupy. Nejdříve doporučení koordinátorů po zasedání z 6. července. Tam jmenujeme Eh, koordinátory pro tři složky, které se týkají eh, derivátu Emir Rio CCP a ECP doporučení eh, k přeskumu statutu, to je přiděleno EPP. Pak povinná výměna informací v oblasti daní v souladu s přeshraničními umluvami dostává SAD a evropské penzijní produkty to dostává ALDE. A kromě toho ještě případné reakce na doporučení při eh, daňovém nakládání s eh, dostává ALDE a pak hrubý národní produkt a e, tržní cena se vrací viru. Pak bankovní složky, tam se koordinátoři dohodli, že e, bude zrychlený postup, tam je zpravodaj pan Hokmark a 4. září to je lhůta pro pozměňovací návrhy a pak eh, se budou pozměňovací návrhy zvažovat 25. září a hlasovat a zároveň se koordinátoři dohodli, že se souběžně ve výboru bude eh, projednávat eh, bankovní balíček eh, prostřednictvím čtyř dalších dokumentů a jak víte, i dnes se bude hlasovat eh, o první části eh, toho zrychleného postupu a pak druhá, druhé pololetí roku 2017. Tam se koordinátoři rozhodli, že se do Šangaju a Beijingu pojede až v roce 2018 a dohodli jsme se, že si požádáme o jedno dodatečné místo do Washingtonu v říjnu a rovněž tam navštívíme MMF a plánovaná mise 2. a 3. listopadu do Portugalska eh, podle toho, jak budeme mít eh, partnery k vyjednávání. Zatím 25. září nebude konat eh, zkoumání aktu přenesené pravomoci a nesprávné eh, prodávání finančních eh, produktů na základě peticí. Tam je petice 0709 z roku 2016, 135 z roku 2016 a 1497 z roku 2017. Zpráva o pokračujících eh, interinstitucionálních vyjednáváních. Já se tady omlávám našemu hostu, ale je třeba Hm, se tomuto věnovat. Eh, pět, pátý trialog eh, proti praní špinavý peněz, to byl červen, Ekon a Libe, eh, to bylo poslední trialog v rámci maltéského předsednictví k tomuto tématu tam jsme probírali veřejný přístup eh, k rejstříku týkajícímu se eh, trustu a trustu eh, generujících zisk a maltské předsednictví naznačilo, že nemá mandát, aby k této záležitosti vyjednávalo, tak trialog byl ukončen, aniž bychom dospěli k nějakému závěru a rozhodli jsme se tedy, koordinátoři rozhodli, že se bude pokračovat za estonského předsednictví a první sezení se bude konat zítra. U EFSAI tam jsme učinili určitý pokrok po 21. červnu. To je přeskum nařízení EFSA, přípravné práce komise vedly k produktivní diskusi k zastropování um, pro malé střední podniky, eh, scoreboardu a podávání žádostí. Kromě toho bylo vše probíráno z pohledu doladění eh, scházejících záležitostí a eh, všichni prezentovali eh, své přístupy z pohledu politického. Klíčové záležitosti si zaslouží další diskusy, zejména finanční řízení, stanování cen a zdaňování a další Schůzka se bude konat zítra. A nakonec mám to potěšení dnes zde přivítat pana profesora Nilse Tigesena, předseda, předsedu Evropské fiskální rady. Děkujeme, že nakonec přijal naše pozvání a že je ochoten se účastní výměnu názorů s našimi členy. E, s panem profesorem Tigesenem se už konalo jedno zasedání v prosinci hned po jeho jmenování, no a souhlasil, že se znovu dostaví, aby se s námi podělil o své názory e, v klíčové etapě e, postupu v rámci evropského semestru o své další věmy a názory. No a právě tento moment nastal. Včera se pan profesor účastnil zasedání Euroskupiny a Evropská fiskální rada nedávno mm, zveřejnila své vyhodnocení eh, výhledové finanční politiky a to je záležitost, kterou se často zabýváme i my. Než vám udělím slovo, tak bych rád zdůraznil, že si velice cením vašeho vyhodnocení neutrální fiskální politika, eh, co by vhodný postup hm, tady hm, ano, je možné v tomto podporit komisi, ale zároveň ta zpráva je velice zajímavá tím, že si bere pod lupu celou řadu problémů, například nedostatek koordinace. Tedy pokud bychom chtěli mít plně stabilizovanou neutrální fiskální politiku, tak je obtížné najít správné nástroje, abychom všechny členské státy k tomuto jak si donutili. Pak další věc k té neutrální fiskální politice, tam se to musí zakládat na řádném vyhodnocení eh, situace v daném členském státě. Některé členské státy potřebují méně restriktivní fiskální politiku, ale tam narážíme na praktická právní omezení Ono to je rovněž otázka pro vás, pane profesore. Zdá se, že komise se zdá, že na to jde inteligentně v tom, že nedefinuje konkrétně číselně v těch doporučeních, oč jde. Na jedné straně tedy nedochází k přeskumu tého, té vzorce, ale správná rovnováha mezi zeměmi a strukturální přizpůsobení v závislosti na tom vzorci a právní rozlišení mezi rozpočtovým aspektem či rozpočtovými prostředky, které jsou potřeba a e, tou e, marží kterou komise bere v potaz, aby byly splněny eh, všechny povinnosti a podmínky v rámci pravidel. Zdá se, že tedy eh, to řešení je inteligentní, ale mě by zajímalo, jak na to pohlížíte vy. Děkuji tedy, že jste zde a máte slovo. Thank you very much. Uh, Já mnohokrát děkuji, pane předsedo Gualtieri, eh, vážení eh, poslanci výboru Ekon. Já jsem poctěn, že zde mezi vámi mohu být. Děkuji vám za pozvání. Eh, vážil jsem si ho stejně jako při videokonferenci v prosinci minulého roku s některými vašimi poslanci. Velice bedlivě sleduji váš, vaši práci. Já jsem pracoval eh, jako člen akademického panelu, který připravoval slyšení pana Trišeta do funkce šéfa centrální banky. A dnes eh, jsem tady, abych vám předložil první zprávu, kterou jsme vytvořili eh, na, ve fiskální radě. My jsme byli nominováni v říjnu minulého roku, začali jsme fungovat s řádným sekretariátem teprve kolem 1. března. Sekretariát bude Martin Láč, který je tady na straně po mém boku a naše zpráva je poměrně krátká a mm, já doufám, že snadno čitelná. Vaše opatrná slova naznačují, že, jsme, eh, že jste je dobře přečetla. My jsme se zaměřili na eh, stanovisko eh, v eurozóny jako celku, nebo na pozici eurozóny jako celku. Je to součást takového našeho mandátu Tohle je vlastně eh, náš mandát, soustředovat se eh, na eh, toto téma, čili my jsme se zaměřili na rok 2018 a na národní politiky. My jsme se rozhodli začít tématem fiskální, fiskální politiky eurozóny. To se probíralo hodně minulý rok na euroskupině a jinde. A je to jeden ze dvou, ehm, jedna ze dvou součástí našeho mandátu. A to druhou je uplatňování stávajících fiskálních pravidel EU. Proč jsme se k tomu eh, rozhodli? Souvisí to s eh, načasováním evropského semestru, protože na jaře jsme eh, přišli s doporučením k fiskální politice, abychom předložili aby, jsme se mohli připravit na rozpočtové plány v eh, říjnu, čili logická a logické pořadí témat bylo takovéhle. A potom teprve přestoupit eh, s, eh, k technickému posouzení národního uplatňování pravidel. A také doufáme, že potom budeme navazovat na zkušenosti národních fiskálních rad z jednotlivých zemí. Pokud se podíváme na eurozónu jako jednotný subjekt, tak to je samozřejmě velice důležité v některých ohledech. My se pokoušíme posuzovat agregátní situaci v eurozóně na eh, základě eh, eh, předpovědí a analýz Evropské komise, Evropské centrální banky, Mezinárodního měnového fondu, OECD a řady dalších prognostiků. Víme, že nemůžeme eh, se opírat jenom o jeden soubor eh, ukazatelů. Eh, například ten investiční propad nemůžeme poměřovat jenom v výstupu, výstupu, propadem na výstupu. Máme to, mus, jak to, že se nám zvedají ceny a mzdy a proč je ještě pořád přebytek na běžném účtu. Naším cílem není nějak nic fiskálně dolaďovat eh, nebo eh, být proti tomu. O tom se eh, jednalo při Maastrichtské smlouvě. Vlády říkaly, že na evropské úrovni nelze nic dolaďovat na těch národních situacích. Takže my nenavrhujeme fiskální dolaďování. Ani naše zpráva. Samozřejmě Otázkou je, jestli to, co navrhujeme, je v souladu se stávajícími fiskálními pravidly. Jestli vhodný eh, fiskál, vhodná fiskální politika eh, může být navržena v rámci eh, parametru v paktu stability a růstu. Panuje konsenzus mezi všemi dříve uvedenými a já je také sdílím, že ekonomický propad se vzdaluje, ale otázkou je povaha oživení. Máme zde eh, růst eh, cen a mest a investice eh, zdaleka nejsou na takové úrovni, jako považujeme za užitečné k uvoření poptávky, ale také k zajištění budoucí výstupní kapacity. A, a už jsem hovořil o, o schodku běžného účtu. Pořád se pohybujeme v prostředí, kde je monetární politika velmi vstřícná a to společně s tím, že řada domácností a firm eh, má finanční omezení, mm, zefektivňuje fiskální politiku eh, oproti běžným dobám. Udržitelnost je eh, ovšem stále otázkou. Poměr dluhu k HDP je stále vysoký, snižuje se ale velice pomalu. A pořád jsou se zranitelná mm, místa, nebo je to citlivé vůči náladám trhu, jak jsme viděli v minulých měsících. Takže vzhledem eh, ke všem eh, nejistotám, eh, pokud je o vyhlídky, tak jsme doporučili v roce 2018 neutrální fiskální politiku, ale spojenou s vládními výdaji do investic a s určitou reorientací výdajů mezi jednotlivými zeměmi. Pokud je o slušitelnost s fiskálními pravidly na agregátní úrovni, tak tam k tomu se konkrétně tady věnujeme. Předpověď eh, jarní komise eh, naznačuje určité uvolnění monetární politiky a zhoršení strukturální bilance. Nicméně eh, požadavky paktu stability a růstu, který chce naopak jako mm, zpřísnit tuto politiku. Eh, je zřejmé, že eh, se blížíme k, tedy k neutrálnímu stanovisku a nevidíme důvod, eh, proč toto rozporovat, ale pokud jde o čas a tedy rozložení tohoto grafu, tak červená barva označuje případ, kdy se budou dodržovat pravidla a paktu stability a růstu Ovšem země, které dosáhly eh, svých cílů použijí ten fiskální prostor, budou expandovat více než teď plánují. Čili tady vysk, eh, definujeme ten fiskální prostor, pokud jde o, tedy ve vztahu k střednědobým cílům. Zražející věcí eh, v těch nadcházejících odstavcích je, že situace eh, se mimořádně eh, podobá v některých zemích. Tam eh, úroveň růstu je hodně podobná v mnoha zemích, ale úroveň problémů s udržitelností a tedy toho zaostávání ekonomiky je odlišná. Nebo té laxnosti ekonomiky. Je zřejmé, že výroba a rozhodně naplňuje potenciál. Tady opět opakujeme to doporučení jednotlivým zemím. Využít ten eh, prostor v rámci eh, střednědobých cílů a co by to znamenalo pro jednotlivé země. ty národní politiky eh, a její dolaďování. Její dolaďování rozhodně nedosáhne eh, patřičný výsledek pro celou eurozónu. To se uznalo už při tvorbě Mácevské smlouvy. A musí to zůstat eh, výsadou národních vlád tvorba těchto národních politiky. Bylo uznáno, že ty efekty eh, přelivu eh, mezi jednotlivými zeměmi eh, vlády nezapočítávají. Oni nejsou nějak významné a v době tvorby masické smlouvy byly marginalizovány, ale teď jsou důležitější. Každopádně hladké fungování eurozóny je cílem, který, který jde za rámec národních debat. Jak silné, tak slabé ekonomiky si musí uvědomit, že díky udržitelnosti a obchodním eh, tokům tady eh, ty přelivy jsou. A zaměřovat se jenom na národní fiskální pravidla podporuje tu představu, eh, že ten evropský rozměr na něm nezáleží, ale na něm záleží mnohem více než doby době podpisu masické smlouvy. A tím se tedy dostávám ke stávajícímu dilematu opět, a sice, že země, které mají určitý fiskální prostor, tak jsme ho definovali, nejsou, nebo si nemyslí, že potřebují expanzi, zatímco eh, fiskální expanze je pořád eh, vnímána jako něco pozitivního v zemích, které nemají žádný fiskální prostor. Čili tady eh, jde o tu centralizovanou a decentralizovanou politiku. Za prvé eh, je třeba uznat ten problém a dělat více dobrovolné koordinace, zejména v zemích, které mají střednědobé eh, cíle už eh, dávno naplněné. A také fiskální integraci, která se v současné době projednává a byla také navržena v té zprávě pěti předsedů a také v diskusním dokumentu komise. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji mnohokrát za velmi zajímavou prezentaci. A nyní začneme našimi vystoupeními a otázkami. Bulthard Balce první. Děkuji, pane předsedo. A rovněž díky na, eh, směřují k Evropské finanční radě eh, k tomuto prvnímu vyhodnocení eurozóny. My, jak víte, jsme tragicky kritičtí, co se týče propočtu eh, toho agregátu, či, abych to řekl jinak, jak už to často říká Gunnar Hickmark, když si dáváme nohy do ledničky a hlavu do trouby, tak nám ta průměrná teplota nakonec dopadne dobře. Takže hranice propočitatelnosti jak závazků, tak dodržování těch fiskálních pravidel jsou omezené, protože nemůžeme odhlížet od těch obrovských rozdílů. Nakonec každý stát je ponechán sám sobě, aby si s tím nějak poradil a zároveň dodržoval komunitární zákony. My jsme vděční za vaše doporučení a s napětím očekáváme, jak si poradí eh, váš orgán s druhým hlavním úkolem, totiž eh, Mm, fiskální nasměrování. Nezávisle na názoru parlamentu bychom měli vzít na vědomí, že aktuální politická rozhodnutí se zdá, že naznačují mírně expanzivní trend a vy, když se snažíte doporučit neutrálně fiskální kurz, tak to může připadat přiměřenější. Další věc na vaší analýze mi připadá pozoruhodná. Vy poukazujete na to, že zadluženost klesá krátkodobě, ale na základě demografického stárnutí brzy bude vznikat nátlak na veřejné rozpočty. Takže e, v souvislosti s demografickými trendy a stavem zadluženosti a se dá u komisní analýzy eh, dojít k závěru, že jsme daleko pod referenčními hodnotami, které eh, nám stanovuje eh, fiskální pakt stability. A nyní moje otázky. Fiskální konsolidace. Od nějaké doby už stoupá tlak na určité členské státy, které by měly mít větší manévrovací pole. Jde přesně o ty země, které už jsou velice zadlužené a v nichž eh, je podíl stárnoucího obyvatelstva stále vyšší, jako například Německo. Jakým způsobem zajistíme, že se nyní nezadlušujeme na úkor další generací, že nejednáme krátkodobě, že už pak budeme pouze platit důchody a na nic jiného nám nezbyde. A jinak, co se týče konkurenceschopnosti, jak chcete zajistit, že kromě toho, že výhledově nás budou důchody stát hodně v Evropě, zůstaneme konkurenceschopní a zároveň se volá po vyšších eh, platech a jak eh, zamezit, aby to bylo v konfliktu se zvyšujícími požadavky na sociální výdaje. Uh, uh, Děkuji za vaše poznámky, doktore Balci. Jsem za ně vděčný a pokud, pokud je o poslední věc, to, to se samozřejmě týká dlouhodobější budoucnosti a to je tady naprosto eh, k věci. My jsme se tím také zabývali a komise nám dodala údaje i ukazatele udržitelnosti zadlužení a v některých případech země, které mají velké potíže s pravidlem 60%, mají lepší výhled do budoucnosti. Ne kvůli demografii, ale kvůli reformám, které již byly podniknuty, protože již podnikly určitá opatření, aby se zvýšily možnosti růstu. Takže to nevypadá až tak černě a to číslo 60% bereme vážně, je to kritérium pro udržitelnost a nepřehlížíme také, že naštěstí díky ECB a dalším máme více času, abychom tento problém vyřešili. A určitě tento názor podporujeme, že tempo snižování zadlužení je neuspokojivé v řadě zemí. Některé země mají vysokou míru zadlužení, Portugalsko je jasným eh, příkladem, mají přes 130% vůči HDP a to není v souladu s našimi pravidly. Avšak když se podíváme na normalizaci naší ekonomiky, tak jsme v situaci, kdybychom se měli zabývat dlouhodobějším potenciálem více investic do naší ekonomiky, využívat eh, výdaje ne pro obrané účely pro spotřebu, ale právě abychom měli lepší základ například pro penzijní situaci a také pro výdaje na infrastrukturu, na, na vzdělání. A ta situace se poněkud mění v řadě zemí a nejde jenom o současné nedostatky, které se týkají výroby. A možná bude, možná v budoucnosti bude možné hovořit pozitivněji o některých výdajích. Úvodní vystoupení pana Hekmarka se často připomíná a komise vlastně takto předložila hlavní předložila základní mm, informaci o evropské ekonomice, nikoli ekonomikách. A měli bychom se asi více zabývat tím, co se děje přeshraničně, i když eh, ty, se, se to bude týkat zejména eh, národních otázek. Děkuji. Paní Dervo, děkuji. Pane profesore Tigesene, za vaši prezentaci. Já obdivuji váš optimismus a odvahu v této situaci eurozóny. Mám takový dojem, že nedochází k převzetí nezbytnosti vlád určitých kroků vůči ekonomice. A vy správně říkáte, že hovoříme o evropské ekonomice, ale nikoli o evropských ekonomikách. A jak můžeme eh, zajistit, jak můžeme postupovat, abychom dělali pokrok v této oblasti. Vy popisujete to napětí, které vzniká a co je možné udělat v rámci evropského semestru, abychom měli větší vliv, abychom nabádali členské státy, aby se zabývali těmi přelévajícími se problémy. Jaké bude vaše doporučení? Díky za vaše otázky. Já nevím, zda jsme optimističtí, naše názory se blíží koncenzu a také tomu, co říká komise, co říká MMF a ECB a všechny tyto instituce a my určitě sdílíme na, názor, že došlo k určitému pokroku, už nejsme v roce 2014 nebo 2015, došlo k pokroku, jak co se týče růstu a výkonnosti vzhledem k růstu. A některé země minimálně vstoupily do nové fáze a opouštějí úsporné programy. Španělsko je velmi úspěšné a řada faktorů ukazuje, že pesimismus byl z části záležitostí podceňování negativního dopadu obrovské konsolidace v roce 2011-2013 a to mělo vliv na evropskou ekonomiku. Když se na tu fázi podíváme, tak je to příklad toho, co se nepodaří, když podceníte právě vlastně ten přesah a já, to ne, já ten přesah nechci vlastně vinit za všechno, ale hlavním argumentem pro úpravu fiskální politiky je podobný, že měnová politika nedokáže udělat více. A my jsme měli velmi příznivou měnovou politiku po určitou dobu a ta doba byla dobře využita pro přípravu růstu a obratu směrem nahoru. Ale nemůžeme spoléhat eh, nekonečně právě na to a v následních letech budeme mít eh, levné úvěry a bude třeba myslet na investice v evropských zemích, protože úrokové sazby jsou stále nízké a ten negativní přesah eh, může také přijít z měnové politiky, takže ten politický mix, který byl základem, když se koncipovala Maastrichtská smlouva, my prostě nemůžeme vycházet pouze z národních pravidel, to je základ. Ale národní parlamenty se zabývají fiskálním rozpočtem jako národní státní výsadou a tvrdí, že, že to také vlastně při stabilnější eurozónu. A, a to je asi tak všechno, co k tomu mohu říci. Děkuji. Pan Tremusa. Děkuji, pane předsedo. Milí profesore Tigesane, vítejte v našem výboru. Vaše zpráva byla velmi zajímavá a mám některé otázky, protože stále si pamatuji, co Noel Rubini nám řekl v roce 2009, že veřejný dluh bude matkou všech bublin. A co se týče vaší analýzy, kterou provádíte, pokud je o udržitelnost veřejného zadlužení v eurozóně a v zemích eh, Evropské unie jako celku. Eh, kladu se otázku zde na konci programu kvantitativního uvolňování, což může být tak za dva roky, zda to bude mít významný dopad na eh, dlouhodobou analýzu a udržitelnost veřejného dluhu. Protože pokud se opět vrátíme do minulého scénáře z let 2010-2011, kde jsou významné rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o náklady na zadlužení. A to je vaše předpověď vlastně. Myslíte si, že musíme uvažovat o velkém dopadu, pokud jde, když skončí kvantitativní uvolňování za dva roky? A druhá otázka se týká toho, jak je možné změnit složení eh, rozpočtu, pokud jde o výdaje, jak eh, vlády investují prostředky. A já bych chtěl vědět váš názor. Myslíte si, že potřebujeme na evropské úrovni harmonizaci eh, analýzy nákladů a přínosů? Protože to byl požadavek našeho parlamentu zveřejnit eh, právě tyto informace o členských státech, protože se stavělo v oblastech v řadě států, kde nikdo nežije. A jsou tam skvělá letiště, máme příklady zemí, které investují obrovské prostředky do vysokorychlostních železničních spojení, kde pak, kterými pak nikdo nejezdí. A dálnice bez eh, nákladní dopravy a bez dopravy vůbec, tak máme harmonizovat tyto analýzy nákladů a výnosů a z hlediska veřejných investic. Děkuji mnohokrát. Děkuji za vaše postřehy, pane Tremozo začali si. Velice si vážím kolegy Rubinyho a on má pravdu v tom smyslu, že veřejný dluh je opravdu matkou všech bublin v mnoha situacích, včetně v Evropě. Jsme opravdu svědky toho, že veřejné zadlužení, jakmile se navršilo, je velice obtížné eh, ve smyslu zbavit se ho. A eh, země, které mají hodně soukromého dluhu, tak se ho snaží vyčlenit. Irsko, Španělsko, tam to byly hlavně soukromé dluhy a tam se to řešilo s nás. Mm, veřejný dluh je opravdu velký zádrhel a jak dokud bude trvat ta situace, kterou máme, tak nelze, sice lze předvídat, ale nelze zaručit, že nebude docházet e, znovu k velkým narušením. Ne snad tak vážným jako e, v roce 2011-12, jako například ve Španělsku, v Portugalsku, a to pak byla i nákaza určitá z toho, ale pokud nebudeme mít kohezi při vydávání vládních obligací a monetární politiku, eh, která bude ohleduplná, a tady připomenu, že i musí být eh, vše eh, na právní bázi, i e, skupování veřejných obligací musí být dostatečný kapitál, proto to je klíčové. E, spready se však můžou neustále zvyšovat, ta rozpětí je tedy důležité a tady navazuji na druhý aspekt, který jste zmínil, dodržovat standardy při investicích. Samozřejmě, že existují a většina z nás je obeznámená s takzvaným Junkrovým plánem, který hovoří o tom, že bude omezena vládní záruka a pak ta páka bude spočívat v tom, že soukromé investice zajistí trvalou poptávku po kvalitních investicích a provádění v tom smyslu bude méně náročné z pohledu požadavku na návratnost a zisk Zatím se zdá, že se to osvědčilo a komise se opravdu snaží. Evropská investiční banka rovněž. Pokračujeme právě v tom směru, který jste zde naznačili, jinými slovy. Děkuji, říká předseda Marisa Matias, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji rovněž, pane profesore, za vaši zprávu. Podporujete myšlenku, že v eurozóně by měla být fiskální politika v rukou členských států, jejich vlád. A všichni v této sněmovně víme, že jednoduše řečeno tomu tak není. Ten systém byl vytvořen jako něco, co podmiňuje politiku vlád prostřednictvím paktu pro růst a stabilitu. A instituce eh, nepokrývají pouze fiskální politiku, zdá se, že se jedná o nekonečnou řadu jiných aspektů politiky, včetně daňových, tržních, pracovního trhu a tak dále. Když vy ve svém vyhodnocení a ve své zprávě hovoříte o eh, kritériích, a o neadekvátní fiskální politice může vést k nezdravému státnímu zadlužování a mít vliv i na peněžní politiku. Já si však nejsem jistá, co přesně zvažu, považujete za neadekvátní eh, fiskální politiku v této situaci. Z mého pohledu totiž se zdá zřejmé, že například politika úspor podkopávala eh, peněžní politiku, která má za úkol se přizpůsobovat. Právě jste odkazoval na Portugalsko a na Tady bych ráda zmínila dopady intervencionismu trojky. Moje otázka tedy zní, zdá se, že eurozóna byla příliš dlouho eh, potlačována a eh, procyklická a eh, plná protikladu fiskální politika vůči trhu a přes přílišná kontrola českých států a jejich fiskální politiky. Jak je váš názor na to a co byste k tomu měl co dodat? Thank you, Mrs. Marisa Matis. Děkuji, paní Matia, za vaše postřehy. Ano, hovoříte velice kriticky. No, tady musíme jasně rozlišit připadá mi, mezi situací, kdy je země podrobena určitému programu a pak eh, ty intervence jsou mnohem podrobnější a významnější, než pokud je země pouze signatářem paktu stability a růstu. My ve fiskální radě máme za úkol výslovně neanalyzovat konkrétně země a země podrobené těmto programům, protože tam ta surveillance je tak podrobná už, že nemáme, mm, jakoby, neměli bychom ji zvyšovat či prohlubat. Ale obecně, jakmile máte přístup k mezinárodním peněžním trhu, tak je pochopitelné, že e, jste podrobeni jiným podmínkám a v případě vaší zemi se ukazuje, že je možné z toho programu se dostat poměrně rychle a s poměrně malými oběťmi a to se vaší vládě i povedlo, takže tady bych to nepovažoval za selhání. Ale samozřejmě, že jsou určité limity toho, do jaké míry ten intervencionismus má být podrobný, hloubkový a jak dlouho by měl trvat. Když se podíváte na zkušenost většiny ostatních zemí, tak eh, ty jsou spíše liberální, možná až příliš eh, volně zacházejí s těmi doporučeními. Když máte například 20 konkrétních eh, doporučení, tak to dodržování spíš polevuje, ono je to v rukou členských států a oni s tím mohou zacházet, jak chtějí. Já to osobně listuji, lituji, ale nemůžete uh, Mm, mi odporovat v tom, že přece jen jakékoliv doporučení je pak na členském státu, jak s ním naloží. A bohužel, pokud členský stát se neřídí tím doporučeními, tak se to pak přelévá do jiných členských států. Já už jsem řekl, že jsem či my, eh, naše fiskální rada je kritická eh, k tomu, jak se konsolidovalo v letech 2011 až 2013, možná eh, to zašlo až příliš daleko a e, bylo to e, příliš přísné. Takže přesně v tom smyslu, jak říkáte, chceme se vyhýbat těm procyklickým e, politikám a doufejme, že se nám to podaří. Thank you. Ano, v skutku. Děkuji vám. Máme tady Svena Gigolda, nevidím ho, takže pan Kobold, prosím. Uh, yes, we have, uh... Ano, jsem slyšet. Jsem velice rád, pane, že jste zde. Opravdu zajímavá témata zde. Eh, zmiňujete. Účastnili jsme se 14. února na zasedání koordinátoru a pak v červnu roku 2017 zveřejnil svou první zprávu týkající se fiskální politiky eurozóny. A tam jste vyjádřil názor, že v roce 2018 doporučujete neutrální fiskální politiku jako vhodnou pro celou eurozónu a že toto by mělo být prováděno prostřednictvím diferenciálních národních eh, fiskálních politik. Ono to je pozoruhodné, protože Evropská komise se zdá, je nadšená eh, či nadšeně se snaží prosazovat společnou fiskální politiku v celé Evropě. A vaše komentáře, a já s nimi tedy velice silně souhlasím, se liší od postupu komise či od eh, přání a tužby komise. Tady bych si rád vyslechl váš komentář. A kromě toho minulý týden se ukázalo prohlášení protisk k té směrnici číslo 4 o e, praní špinavých peněz a že se tam máme vyhýbat neplacení daní, ale na druhé straně je povinné e, v rámci e, zásad pro akciové společnosti, aby byla minimalizována daňová zátěž pro firmu. Ano, samozřejmě daně se platit musí, ale maximální eh, politika, která se snaží platit daně něco nejnižší, je povinnosti eh, každé akce ve společnosti. A tady, když eh, jsem mm, přitom slyšel paní komisařku, tak hovořila o tom, že by se mělo bojovat s vyhýbáním se daní, i když nevím, zda rozlišuje neplacení daní od vyhýbání či snižování daňového základu. Ehm, samozřejmě v kontextu ehm, odchodu Velké Británie, tam už to pak bude vypadat jinak, ale já jsem ehm, Scott z Kirkaldy a zdá se, že váš přízvuk svědčí o něčem podobném. Děkuji tady si myslím, že zaměňujete fiskální politiku s politikou daňovou. E, já spíš jako Ital bych e, měl právo to zaměňovat, protože v italštině fiskal znamená e, daňové, to slovo fiskal, ale nechám našeho hosta, aby na to reagoval. Děkuji, pane Koborn. Pan předseda už vlastně Mm, předeslal to, jak k tomu budu přistupovat já. Musíme rozlišovat daňové záležitosti, harmonizace daňových otázek, to je spíš mikroekonomická záležitost, ta se musí vyřešit a rovněž i z pohledu vyhýbání se zdanění, to je vážná záležitost, ale mm, ono ten ta soustažnost s makroekonomikou je zde spíše eh, malá. Ano, eh, harmonizované eh, daňové základy by přispěly k snižování pravděpodobnosti, že se někdo bude daní vyhýbat, no ale to je jiná záležitost. Já zde zdůrazňuji to rozlišování v smyslu fiskální politiky, protože rizika při propojování eh, fiskální politiky Ono, fiskální politika neznamená, že ta politika musí být totožná. Je třeba například zvažovat udržitelnost zadlužení, výhledy eh, hospodářství z pohledu stability daného členského státu. Takže tady není nutně eh, propojení mezi těmi dvěmi tématy. Ta selhání, jejími, jejíž jsme byli svědky v minulosti, no, pokud tam existovaly nějaké společné iniciativy, tak byly opravdu příliš společné a příliš podobné ve dvou odlišných zemích. Jeden příklad z mnoha po roce 2007-2008 v době finanční krize většina zemí rostla a byly vybízeny k tomu růstu a přitom jejich základna se oslabovala, takže ta doporučení rozhodně šla příliš daleko. A pak nastala krize i zde a komise spíše e, tendovala k tomu, že říkala, máme nyní program obnovy a e, je třeba e, tu expanzi brzdit. A to u zemí, které měly slabé veřejné finance, vedlo k vážným problémům v době, když se smršťovalo hospodářství. A ono někdy to opravdu přichází v takových náladách, houpačkách a, a tam ta nálada byla směrem ke konsolidaci politiky ano, musí diferencovat, ale zároveň to nemá nic společného s tím, že bychom možná harmonizací daňových režimů mohli zamezit vyhýbání se placení daní či obcházení daňových eh, povinností. Dobrý den, pane předsedo. Při četbě vaší první zprávy, vaší instituce jsem trošku zklamán. Skutečně fiskální rada by měla být nezávislá na Evropské komisi, ale to se vlastně podle této zprávy nejeví. A není tam žádný konkrétní návrh. Přesto s vámi souhlasím v tom, že Německo by mělo využít své rozpočtové marže, aby financovalo veřejné investice na národní infrastrukturu, což by pomohlo eh, investicím v eurozóně. A také se nestavíte proti strukturálním nedostatkům eurozóny, například eh, ustálenost směného kurzu, což brání úpravám v měnové oblasti. Nic také k předluženosti členských států, což podvazuje budoucnost eh, budoucí generace a jejich osud. Pokud je o přílišné zadlužení, máte v úmyslu ve vaší příští zprávě navrhnout konkrétní opatření, abyste uvolnili eh, jednotlivé státy z podřízenosti finančním trhům. Děkuji vám. Uh, Děkuji vám, pane Molo. Myslím, že jsme nezávislí na, Evropskou komisi, na Evropské komisi, i když je to těžko uh, poznat z té naší stávající zprávy. Já souhlasím, protože uh, hodně se držíme doporučení jejich pro 2008 a v analýzy, na které jsou založena pokud e, souhlasíme s komisí, musíme to říct a mm, nenašli jsme příliš prostor pro to i kritizovat. A rozhodně jsme nebyli pod tlakem ze strany komise. Náš sekretariát je se nezávislý, akorát bere e, instrukce od nás a je nás pěčenů, kteří e, mm, máme naše vlastní názory a jsme spíš pod tlakem ostatních kolegů, akademiků abychom říkali eh, pravdu a, a nepřibližovali se příliš blízko komisi eh, v případě, že je třeba něco kritizovat. Myslím si, eh, že v naší příští zprávě zajdeme do podrobností ohledně situace v jednotlivých zemích a tam uvidíme, jak mezi členskými státy a, a komisí a, ten kontakt zvýšil složitost těch pravidel, takže je to těžké to aplikovat. Já si myslím, že tady bude určitý prostor říkat něco, co eh, normálně nevidíte v publikacích komise. Já eh, si myslím, že jsme ještě plně nedosáhli eh, plně své pozice v této věci. Vy jste zmínil spoustu kritiky. Ano, samozřejmě jsou problémy s konkurenceschopností v některých zemích. Já si myslím, že tím, že EMU rozpustíme, samozřejmě to nevyřešíme. Samozřejmě je tady eh, procedura makroekonomických nerovnovách a, a ta a eh, se teď příliš nepoužívá, i když je tam celá řada indikátorů, které eh, komise sleduje, ale je to ještě těžší než ten pakt stability a růstu, aby se to dalo sledovat. A tyhle věci jsou asi příliš už vzdálené. od sebe a Myslím si, že tohle, eh, tenhle rozměr se trošku opomíjel. A celkově jsme se eh, zaměřili na celkové rovnováhy v ekonomice a ne ty makroekonomické. Nicméně eh, automaticky my počítáme, mm, na, počítáme s fixními směnými kurzy a řada zemí, které byly považovány jako za zoufalé, pokud je o konkurenceschopnost, mně se daří velice dobře exportně v posledních pěti letech. A všechny eh, země v eurozóně, kromě eh, Francie, eh, má i přebytek na běžném účtu, takže ta situace není tak zoufalá. Děkuji. Ještě někdo? Už máme jenom dvě minuty. Takže to můžeme už zavřít. Naši výměnu názorů a já myslím, že to bylo eh, velice eh, užitečné a plodné. Já si taky myslím, že eh, vaše posouzení stávajícího stavu naší hospodářské obnovy je na místě. do cyklické obnovení, ale pořád řada složek ukazuje, že je třeba ještě hodně práce. A to samozřejmě se vyžaduje dobrou národní politiku hospodářskou, fiskální a také efektivní koordinaci. My v současné době nemáme eh, ten nástroj k implementaci nezbytného eh, stupně koordinace. Teoreticky, jak říkáte, makroekonomic, ten postup k makroekonomické nerovnováze eh, by mohl být nástrojem, ale já nevím, jak je to realistické. Možná, že by to vyvolalo stejný efekt, který vyvolává některé ty otázky, jako takové negativní vměšování. Čili uh, zdá se, že to je možná nezbytné, ale je to také obtížné. Ale samozřejmě jsou takové mezikroky, kterých je, které je možné přijmout. A to dobře také eh, dokument komise eh, naznačuje. Stejně tak jako způsob, ve kterém eh, určitá omezená a centralizovaná fiskální politika plus ty národní eh, ke sladění, to je oblast, eh, kterou se musíme lépe zabývat s nějakým mechanismem založeným na stimulech a Junckerův plán v podstatě je pokusem vydat se tímto směrem. Také pracujeme na zlepšení kvalit a investic a nejenom e, té kvantity. Co říkal pan Tremoz, je relevantní. Není tedy e, jenom otázka agregátních fiskálních ukazatelů, ale také kvality e, složení výdajů. Nejenom mezi sektory, investic a tak dále, ale také uvnitř sektoru. Takže je to nesmírně složitý a náročný úkol. Nicméně role fiskální rady eh, vypadá slibně, pokud je o její přínos k, k dobré analýze a o moudrému přístupu k této otázce. Takže eh, jsem velice rád, že jste Eh, i vy přibyli mezi eh, ty různé aktéry do této soustavy a těšíme se na vaše příspěvky. k eh, nejenom demokratičnímu a transparentnějšímu, ale také efektivnějšímu vedení naší koordinace hospodářských politik. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Takže teď máme dvě minuty přestávku. A pak se pustíme do dalšího bodu na pořadu jednání. So, dear colleagues, let's start our point six. Uh, it's the first exchange of views. Děkuji, pane kolego. Eh, děkuji, kolegové. A teď se pustíme do dalšího bodu, a sice bodu číslo 6. Výměna názorů k návrhu směrnice eh, s cílem rozšířit eh, pravomoci vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohli účinně prosazovat právo a zajistit řádné fungování vnitřního trhu. Jak víte, tak tohle je velmi relevantní věc. Máme to také ve spolurozhodování v rámci oblasti hospodářské soutěže. Vítáme. A týká se to velice eh, citlivé a důležité oblasti. Spravodajem je pan Švab. Měli jsme eh, k tématu už seminář. Také bych vás informoval, že pracovní skupina a rady už eh, začala přeskum legislativních návrhů a zamalského předsednictví. Tedy a teď pokračuje za estonského předsednictví. Pane zpravodaj, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně a kolegové, jsem rád, že dnes máme možnost eh, si poprvé měnit názory o tomto návrhu. K eh, návrhu eh, k evropské síti hospodářské soutěže Plus. European Competition Network Plus. Je to důležitý eh, eh, další eh, krok pro rozšíření pravomocí těchto úřadů pro hospodářskou soutěž. Komise s tím návrhem přichází teď a to ukazuje, myslím, dvě věci. Za prvé, má velkou důvěru v náš parlament, protože je to teprve druhý legislativní návrh v oblasti hospodářské soutěže, který je podáván prostřednictvím Evropského parlamentu s kolegy Sínovými eh, zpravodaji už jsme eh, se nad tím eh, setkali a my se opravdu vynasnažíme, abychom naplnili očekávanou odpovědnost. Ale každopádně ty návrhy si ještě zaslouží vylepšení a je možné je zlepšit. Pokud jde o ty evropské moci, pravděpodobně největší potenciál evropských zásahů tady máme, pravomocí k evropským zásahům, ale potřebujeme flexibilní instrument a tím musíme eh, vlastně vyhodnotit to, to dilema. A musíme tady vytvořit eh, právní jistotu pro mm, dotčené a, a zároveň eh, zachovat práva komise. A, a jak to udělat co nejlépe, to o tom povedeme debatu v nadcházejících měsících. Nejdříve bych řekl, že komise eh, sama nebude dotčena těmito opatřeními. Tady půjde jenom o to, jak prosazovat články 101 a 102 a eh, eh, příslušného nařízení hospodářské soutěže na úrovni ženských států, ale na druhé straně je zřejmé, že tady budou vzájemné překryvy, kdy úřady ve ženských státech uplatňují evropské právo a v evropském rámci eh, to eh, musí běžet eh, v souladu s komisí. Jde nám o co největší jednotu uplatňování práva, ale zároveň jde o to, abychom nechali národním orgánům hospodářské soutěže pro ochranu hospodářské soutěže dostatečný prostor, aby plnili své úlohy v nám rodním rámci co nejbezproblémověji i do budoucna. Efektivnější prosazování evropského práva hospodářské soutěže národními orgány povede ještě k lépe eh, fungujícímu vnitřnímu trhu, což samozřejmě prospěje evropským eh, spotřebitelům i úřadům a společné minimální standardy eh, zmenší ty rozdíly mezi ženskými státy a neodbourá to jenom a příslušné bariéry, ale také to povede k celkovému zvýšení hospodářské soutěže. Celkově eh, můžeme eh, návrh komise přivítat, ale některé eh, věci musíme přeskoumat, přeskoumat podrobněji a přeskoumáme je. První věc, která mi leží na srdci, je, že ve článku 3 návrhu se nepředpokládá nic jiného, že tady máme Evropskou základní chartu, chartu základních práv a že ta se vztahuje i na chování národních orgánů hospodářské soutěže. To je pravda, ale je to příliš jednoduché, protože taková charta už existuje. Dnes už musí být tedy jasné, že to tak je. Aby to bylo, je tedy třeba eh, říci konkrétněji, co ta Evropská základní charta znamená pro, hospodářské, pro právo hospodářské soutěže. Eh, bez eh, práva národní administrativy zasahovat aniž bychom ho změnil, měnili tady, je tedy eh, třeba eh, nalézt určité eh, základy správné praxe, které považujeme za relevantní a které chceme, aby se šířily jinde. Potom je tady ještě další bod. Ještě, jestli ty požadavky procesní se mají týkat i předběžných opatření a dalších opatření. Čili eh, tohle je třeba i vyjasnit. Potom je tady další věc, otázka a eh, vyžádání informací článku 8. Tady myslíme eh, dávat, musíme dát pozor na, dávat prostor k tomu, aby podniky měly možnost odmítnout poskytnout informace, aby se nemuseli sami tady označovat. To je důležitý předpoklad soutěžního práva a zachování eh, principů eh, evropského právního státu, tak jak je to stanoveno v základní eh, chartě. To bude určitě i součást debaty. Potom ta předběžná opatření, o tom už jsem hovořil. Komise už v těch nejnovějších rozhodnutích, která se týkají digitálního trhu, už nastínila, jestli by v některých případech nebylo, nemělo být možné Eh, používat předběžná opatření. V návrhu komise eh, je zřejmé, že taková opatření eh, se předpokládají pro členské státy konkrétně. Mně se zdá, že nedává smysl, aby to mohly udělat členské státy a komise neměla žádný takový prostor se zúčastnit do takového řízení. Čili musíme vést debatu k tomu, jak tu evropskou úroveň i tu úroveň členských států je třeba, tedy je možné navzájem provázat. Potom je tady ještě za třetí otázka, jak ty postupy, které jsou zde upraveny, můžeme eh, rozšířit o eh, takzvané povinnosti, závazky a mm, povinné eh, Eh, povinná ujednání mezi kartely v Evropě. Protože se chceme postarat o to, aby eh, celkový ten proces byl eh, nebo pokryt určitými minimální normami. Potom jsou zde pení pokuty. To je čtvrtý bod. Všechny členské státy by měly mít nějaký strop 10% se zde stanoví. Proč to tady nepřijmeme jako společný evropský standard jednotně pro všechny členské státy? Z mého pohledu by to um, bylo důležité sjednocení v této oblasti, eh, kterým bychom se měli alespoň zabývat. Za druhé, se zde eh, dojednává, jestli jako eh, základ pro výpočet tohoto stropu je celosvětový obrat nebo něco jiného. I e, tady jsme si e, vyslechli e, zajímavé příspěvky jednotlivých zainteresovaných stran, které musíme projednat ve výboru a potom také v souvislosti s bodem 4 směrnice o náhradě škod by se mělo také zmínit, jestli ten porušovatel má poskytnout očkodnění všem obětem, protože ten trh a spotřebitele by to Eh, zabezpečilo co nejrychleji. Čili já si myslím, mm, že bych, ti bychom se měli znovu eh, nabíhat. Pokud jde o příspěvky eh, korunních svědků, tak tam si myslím, že je ten návrh vyrovnaný. Otázkou je, jak se postarat o to, když bude podán takový eh, to návrh korunního světka a komise a komise eh, myslí, že to není, že není příslušná. Jak to bude přeneseno těmu národnímu úřadu, jestli eh, vytvoříme nějaké jednotné takové centrální místo, tak jako to máme i u ochrany známky, ale já si myslím, že komise, návrh komise to řeší docela dobře, takže mi, pane předsedo, akorát bych řekl, že ta lhůta pro podání návrhu je 19. července, 9. Eh, 10. října projednáme eh, potom pozměňovací návrhy a 4. prosince bychom chtěli hlasovat o této zprávě. Takže eh, ve smyslu té kravaty, kterou dnes mám, řeknu, že za estetického předsednictví ještě dospějeme k výsledku a ty se těším na stínové zpravodaje. Děkuji mnohokrát. Děkuji za harmonogram. Ambiciozní i realistický. A samozřejmě nejdříve, nejdříve pan Stínový, pan Zany. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za vyčerpávající eh, přístup k této otázce a chci mu skutečně poděkovat za to, že zachoval veškeré důležité prvky. Jak si dobře vzpomeneme, i pokud jde o většinu, která se sešla nad zprávou o konkurenceschopnosti, my chceme posílit národní orgány hospodářské soutěže, abychom využili všechny možnosti eh, vycházející z evropské spolupráce. My jako skupina SAD a já jako stínový jménem naší skupiny eh, eh, se těšíme na první návrh s eh, pravodajem. Osobně jsem velmi rád, že komisař byl otevřený požadavkům Evropského parlamentu, zejména pokud o posílení orgánů hospodářské soutěže a pozice obou institucí bude mnohem užší na toto téma, než tomu je u jiných témat. Avšak právě teď bych chtěl zdůraznit tři otázky a navrhnout zpravodaji, aby byly zahrnuty do prvního návrhu zprávy. První je pro nás, eh, pro sociální demokraty, důležitá nezávislost, eh, pokud je o vedení je zřejmé, že nezávislost vedení orgánu na hospodářské soutěže je, musí být eh, zásadou ve všech členských státech. Jmenování předsedy orgánu se nemůže opírat o politický zřetel, ale pouze o odbornost a zkušenosti. Za druhé, také bych chtěl zdůraznit, podpora orgánů hospodářské soutěže musí být eh, spojená s nezbytným financováním. Financování orgánů hospodářské soutěže nemůže být eh, založeno na pokutách například. Máme osvědčené postupy v členských státech, které můžeme využít jako příklady. Tak jak chci doplnit, pokud jde o financování, že úkolem orgánů hospodářské soutěže a DG Competition není pouze kontrolní mechanismus, ale také služba pro jednotlivé společnosti. Kromě toho je to také záruka, že mohou fungovat v konkurenčním prostředí, kde nikdo nemůže zneužít pravidla hospodářské soutěže bez důsledku. A konečně, pane předsedo a pane zpravodaji, také zdůrazňuje nezbytnost harmonizace, pokud je o pravidla eh, boje s korupcí a ochrana těch, kteří jsou schopni upozornit na nežádoucí jevy. A pokud jde o velmi širokou škálu otázek, které byly zmíněny s pravodajem, myslím, že se dostaneme k úplnější a komplexnější zprávě a já se těším na velmi kvalitní spolupráci. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Pan Starbaty. Frakce EKR nahlíží na nutnost eh, toho, čím se zabývá komise. Pozitivně jde o vyhnutí se vyhýb arbitráži, tedy nejvhodnější způsob, jak e, zacházet s potenciální kantely Prostředky se zdají přiměřené, mandát národních orgánů by mohl být upraven tak, aby bylo lépe prosazována pravidla hospodářské soutěže. Zároveň musíme mít dostatečný prostor pro národní tradice tak, aby vše vyhovalo principu subsidiarity. Přiměřenost prostředků je zdůrazněna štíhlým návrhem komise, na čem záleží frakci FR zejména. Často eh, strádají um, spotřebitele i e, na základě kartelu, který jehož součástí je i e, členský stát, například Rakousko a DB Schenker. A proto je důležité, aby se stejná pravidla týkala i státu. Podle studie OECD 60 soukromých podniků e, často jsou přednostním způsobem posuzována z důvodu své provázanosti se státními podniky. EKR e si myslí, že by se Evropský parlament měl tímto zabývat v kontextu jiných eh, záležitostí. Věcná nutnost existuje proto, aby se předcházelo narušování hospodářské soutěži, je třeba tedy se zabývat otázkou minimálních národních standardů, aby se status quo zlepšil, ale zároveň nechceme, aby v Bruselu byla budována další byrokratická administrativní zátěž. Thank you. Děkuji. Pan Ježek z ALDE. Děkuji, pane předsedo. Abychom zajistili spravedlivou hospodářskou soutěž. Je to samozřejmě zásadní pro fungování vnitřního trhu a měli bychom se snažit eh, poskytnout příslušným orgánům efektivnější nástroje a prostředky, aby mohli uplatňovat řádně pravidla Evropské unie v této oblasti. Pokud jde o ALDE, chceme zdůrazňovat některé konkrétní body, řada z nich již zazněla. V první řadě sankce. My si myslíme, že je potřeba efektivních, účinných sankcí, aby odrazovaly podniky od porušování pravidel. Pokuty musí být harmonizované a přiměřené v Evropské unii a současně by měly být při, přiměřené velikosti podniků, aby vzali v úvahu specifické rysy malých a středních podniků pokud jde o vynucování plade po sankcí, to je také důležité. A tady asi potřebujeme důrazná ustanovení. Výměna informací mezi příslušnými orgány a komisí, mezi národními orgány samotnými. I to je zásadní. Měli bychom se maximálně snažit zajistit nestranost a nezávislost eh, národních orgánů. A měli bychom také zkoumat, zda ustanovení o národní o, o, o pravomocích pro vyšetřování příslušných národních orgánů by neměly být posíleny. A konečně, pokud jde o lidské a finanční zdroje, komise eh, nemůže za národní příslušné orgány odvést práci. Oni musí převzít odpovědnost a proto potřebují dostatečné a kvalifikované lidské zdroje. Pane předsedo, jsem přesvědčen, že se zpravodajem a dalšími stínovými předložíme návrh zprávy, kde se nám to podaří splnit a provedeme tak to rychle. Děkuji. Palomasu to tu není. Sven Gigold za zelené. Děkuji. Ano, na úvod eh, pozdravy od kolegy Michela Raimonda, který bude spolupracovat s Van Schwabem i s jinými kolegy. Škoda, že tady nemáme levici, ale možná proto, že hospodářská soutěž je tak kapitalistická svou povahou, že je jim podezřelá. Um, jménem Miša Raimona pár krátkých připomínek. My jako zelení podporujeme návrh komise, domníváme se, že je kvalitní, jak už zde řekli kolegové, také to odpovídá i zkušenostem, které jsme učinili při boje s praničených peněz, kde ty jednotky FIU jsou nezávislé a máme je ve všech členských státech, odpovídají eh, komunitárnímu právu a tam ten princip eh, příslušnosti a nezávislosti už dobře funguje a je dobré, že se to chce zavést i v eh, oblasti hospodářské soutěže. Eh, líbí se nám, že se tam zmiňuje i střed zájmu a ty takzvané otočné dveře, tedy střídání veřejné a soukromé funkce, že by to mělo být upraveno příslušnými pravidly. Eh, stejně tak na národní úrovni, tak i v Bruselu by se nemělo připouštět, to, co se připouští v DG eh, pro soutěž. Oni eh, někdo si tam něco odkroutí, pracuje a pak najednou má soukromý mandát a je poradcem nějaké společnosti a tam by neměl mít možnost zabývat se stejným případem, eh, který se zabýval v DG Comp, ale on má pak velice podobný případ, kterým se zabývá. Takže e, z jedné pohodlné práce do druhé a pak zpátky zase do DG Koma. To ničí um, důvěru ve veřejné instituce to s tím by se mělo v Bruselu skoncovat a rovněž bychom to měli potírat a zakázat na úrovni členských států. Pro nás je rozhodující skutečnost, aby všechny orgány pro hospodářskou soutěž a dohled měly mít možnost vyměřovat eh, sankce a pokuty, takže to je dobré, že to není komise navrhuje, protože tomu tak zatím není. Rovněž odpovědnost za delikty by měla být přisuzována celému samotného podniku. Je tady od některých eh, slýchávám zúčastněných stran, že se chrání mateřská společnost tím, že je podrobena eh, ceřiná společnost tomu postihu, ale pak vše odezní dostracena. Takže nám připadá samozřejmě správné, že i program zhovývavosti toho korunního světka dostane příslušnou pozornost, bude mít příslušné nástroje. Mm, ještě něce, některé věci s Michelem nejsou eh, odsouhlaseny. pane Švábe, vy máte obrovskou tradici, kterou musíte hájit CDU, CSU, pokud bych si mm, dovolil takto říci, právním následníkem Ojkena a mnoha jiných. A pan Štarbaty samozřejmě se rovněž bude cítit osloven jak už jsme se e, přesvědčili, odkazujete silně na kartu základních zpráv a rovněž na právo odepřít e, právo nevypovídat, právo neposkytovat informace. A já se domnívám ale, že to přísluší jednotlivcům, nikoli institucím. Instituce se musí ujímat svého dílu odpovědnosti a pokud se nechovají v souladu s předpisy, se zásadami, e, nemohou se vyhýbat Eh, eh, odpovědnosti a nemohou se dovolávat práva neposkytovat informace. Doufám, že jsem to nesprávně pochopil. Tady v parlamentu musíme toužit po rovnováze mezi eh, principy právního státu, tak jak jsou zakotveny v chartě základních práv, ale zároveň k rovněž na druhé straně váhy je rozhodný přístup proti kartelům, proti narušitelům hospodářské soutěže. Tady nemůžeme se tvářit jednostranně, že porušujeme něčí základní právo, když po něm požadujeme informace. Tady jde o hospodářskou soutěž, o podniky a o ty, které ta hospodářská soutěž narušená pak poškozuje v konečném důsledku. Děkuji, říká předseda. Barbaru Kapel tady nevidím. A tedy máme Krise D. Kejsena, ředitele z DG Comp. Děkuji, že jste mezi námi a dávám vám slovo. Chcete-li se vyjádřit? Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaji a stínovým zpravodajům za tak důkladné úvahy a tak důkladnou analýzu našeho návrhu. Nám opravdu záleží na tom, aby Evropský parlament se účastnil Eh, práce a jsme rádi, že je vedoucím výborem právě Ekon. Jak víte, NCA jsou, tedy ty příslušné orgány členských států, pro nás klíčovým partnerem u celých deset let, ale dohodli jsme se na tom, že kdyby měli k dispozici příslušné zdroje i nástroje, dalo by se dosáhnout víc. Proto jsme přišli s těmi čtyřmi eh, bloky stavebními kameny, tedy eh, to je ten klíčový nástroj programu sovývavosti, mm, e, možnost ukládat pokuty, e, nástroje a argóny. Je třeba posílit prosazování práva na národní úrovni, že příslušné orgány dohledu mají nezávislost, mají všechny nástroje, mají možnost důkladně vykonávat dohled. Zatím jsme v té fázi, kdy se snažíme naslouchat, seznámit s vašimi názory, aniž bychom předjímali to, jak komise chce dále postupovat. Chci zdůraznit, že určité záležitosti mi připadají opravdu důležité. Sami jste mnohokrát zmínili tu nezávislost. To široce akceptujeme a ono se to akceptuje i obecně, že aby se dalo prosazovat pravidla hospodářské soutěže, tak ta nezávislost je absolutně nezbytná ale bohužel právně to tam není zakotveno a zatím nemáme ani prosaditelné pojistky na unijní úrovni. Riskujeme, že jiné veřejné či soukromé orgány by mohly eh, tlačit i na formálně nezávislý orgán. A ukázalo se v minulosti, že bylo útočeno na některé orgány NCA, oni se na nás obrátili, ale my bohužel jsme neměli právní základ, na němž bychom jim mohli pomoci. Nyní je od možnost to napravit. Chceme eh, vyvážený přístup, minimální záruky, ale zároveň nikoli příliš perspektivní. Zároveň jsme zaznamenali další postřehy a doporučení, jak to je možné posílit. Nyní právo na obhajobu. Ano, to u firem je třeba respektovat a tady tento návrh chcela jasně v tom smyslu vypovídat. Na druhé straně chceme, aby byla nastolena velice pečlivá rovnováha. Na jedné straně efektivita těchto orgánů NCA a na druhé um, příslušné pojistky a omezení jejich vlivu. Je důležité tuto rovnováhu neporušit, protože pokud bychom zde přišli s přílišnými podrobnostmi, tak by to mohlo případně zasáhnout ať už do právních tradic českých států, anebo i do případného vyšetřování které vede daný členský stát, což by šlo proti našemu záměru. Proto zde odkazujeme na obecné principy komunitárních zákonů a e, na základní chartu e, práv, tedy Evropskou chartu základních práv a e, to, že by nikdo neměl zneužívat svých práv pak ten institut programu sovývavosti. E, firmy by kdekoliv v Evropě měly mít právo se uchýlit e, k tomuto programu a e, zároveň by měly mít právně jistotu, že to dopadne stejně v jakémkoliv členském státě, když budou chtít být tím koronním svědkem. Tady musíme zajistit, aby každý členský stát v prvé řadě měl program schovivosti, k dispozici, který dává jak imunitu, tak tak záruku snižování eh, postihu eh, za stejných podmínek. A pak, že by mohly být eh, ty hromadné žádosti ve větším počtu členských států podávány soutěžně. Eh, souběžně. Chceme mít pobídky, aby eh, členské státy si případy alokovaly příslušným způsobem. Důležité ale je, aby současná pravidla pro přidělování případů nebyla narušena, protože už více než 10 let zatím fungují zdárně a stávající flexibilita všem vyhovuje a všichni si ji váží. K těm pokutám tady jsme si vyslechli, že by měly být odrazující, a že by měly být vymahatelné. A proto tam máme e, opatření, které hovoří o té mateřské společnosti a jejich právních e, následnících, e, které by toto mělo řešit. Závěrem tedy jak už bylo zmíněno, jedná se o návrh, který je velice důležitý z pohledu fungování vnitřního trhu, z pohledu prosazování i pravidel k dodržování hospodářské soutěže. Eh, a ve spolupráci s partnery doufáme, že ten návrh ještě posílíme. Slyšeli jsme eh, od vás, že chceme, aby vše dopadlo dobře, aby se vše odehrálo co nejrychleji. Velice si toho vážíme. Předseda, děkuji určitě se nám podaří dodržet náš kalendář. Pane zpravodaj, máte slovo. Ale už stručně. Um, so Tak eh, já jenom stručně eh, se dotknu tomu eh, toho, co říkali kolegové. Jenom vám poděkuji za duch dobré spolupráce a panu Gigoldovi Pobře, Polovrau přeji k nám pana Vajmona. Možná, že proto tady dneska není. Každopádně ty klíčové otázky, eh, těch se dotkly jednotlivé strany. Klíčovou otázkou nakonec bude, jak nalézt tu vhodnou rovnováhu. I pan Gigold eh, zdůrazňoval nakonec, že eh, je tady princip vlády zákona, ten je třeba respektovat i v tomto případě. To musíme dosáhnout. A zároveň ponechovat, ponechat eh, určitou flexibilitu. Souhlasím i s tím, eh, co říkal pan eh, De Kaiser, že v parlamentu bude, budou třeba některé změny. A můžeme to i trochu zlepšit. Otázkou je, co můžeme udělat z té oblasti, která už tady existuje. aby všechny ty nezávislé zdroje, možná i kontrola fúzí, Eh, se zde mohly eh, eh, uplatňovat i nadále, aniž bychom rozbili ty dobře fungující systémy. Chceme je akorát opravit a nechceme se dotknout těch, které fungují dobře. Nebo toho, co funguje dobře. Sociálně tržní ekonomika a Ludvika Erharta samozřejmě toto obsahovala jako klíčový návrh a pro nás, eh, i pro pana Starbatyho je to jistě velmi důležité, i když určitě eh, jistě to bude chtít dosáhnout eh, jinak. Takže pokračujeme v plodné výměně názoru a doufejme, že se nám podaří dodržet harmonogram a, a, a doufejme, že komise s národními konkurenčními úřady zůstane ve velmi dobrých a plodných vztazích. Děkuji vám. Takže připomínám ten harmonogram. Tak, to bych zase přečetl. Takže předložení návrhu zprávy 9. října, hůta pro návrhy 20. List, eh, října, projednání jejich eh, v listopadu a hlasování eh, v 4. prosince. Děkuji vám. Další bod na pořadu jednání je 7. Je souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018. Všechny oddíly. Navrhovatel je zpravodaj, tedy je Markus Ferber. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že rozpočtové řízení v Ekonu není příliš eh, odpovědné, tedy oblíbené, takže je to vždycky eh, potom na předsednictvu a já to dělám zase jako první místo předseda tady vždycky. To eh, hlavní, oč co se nás týká v rozpočte, eh, jsou ty tři naše agentury, eh, eh, cené papíry a bankovní dohled. Je třeba jim dát dostatečný rozpočet, protože mají důležitou koordinační a dohledovou roli. Samozřejmě se všemi třemi SAI jsem se setkal. Čili důležité je, aby uh, vy jste měl ten uh, zájem na tom. Uh, samozřejmě uh, EOPA. Sto dvanáct uh, míst na plný úvazek. Čili to jsme se, uh, toho jsme se uh, dohodli uh, na, na tento rok. Uh, ten bankovní a dohled má 147 míst a dvě navíc. A teď to je kvůli těm IT projektům. Otázkou je, eh, co to může být? ale já jsem každopádně vděčný eh, za to, co kolegové eh, k tomu poskytli. ESMA 156. Mohli jste si možná, Roberto, vypnout mikrofon. Děkuji. a ta bude mít tedy o eh, sedm míň eh, míst, než eh, se plánovalo. A souvisí to s tím, že vzhledem k v pravidlům o financování ty národní úřady už nebyly připravené dát esmě víc peněz na její podíl. Proto z toho může vyvodit závěr, že v době eh, omezených zdrojů je opravdu důležité, aby evropské dohledové orgány eh, se zaměřily jenom na orgány, na které, tedy na pravomoci, na které mají mandát. A potom je tady základní otázka financování těch třech eh, agentur, principiální. Vím, že tady proběhne přeskum, na který pokorně čekáme, ale Eh, smysluplné by také asi mohlo být, aby eh, dozorované subjekty na trhu eh, přejeli alespoň část financování těchto orgánů. Tomu bychom se měli přizpůsobit a nějak o tom jednat, i když to asi nevyřešíme v rámci rozpočtového řízení. Potom ještě závěrem. Brexit. Všechny tři agentury jsou do něj nějakým způsobem zapojené protože evropské finanční trhy to samozřejmě eh, eh, konkrétně ovlivní. Čili k tomu eh, je třeba nezbytné zdroje personál a IT kapacitu. Pokud je o evropský bankovní dohled, tak tam je mimořádná situace, protože po vystoupení Británie už ten bankovní dohled nebude moci zůstat v Londýně. To povede k nákladům a pokud jde o to, kdo eh, eh, zaplatí eh, toto přestěhování, navrhuji jako zpravodaj uplatnit princip toho, že škůdce platí. To znamená, hm, že ty náklady by nevznikly, kdyby Británie nevystoupila, takže by je měla nést. Také by to byla dobrá příležitost eh, se znovu zamyslet nad eh, základním strukturou eh, toho evropského dohledu, jestli bychom to nemohli ušetřit. Všechny tři, podívejte si, na všechny ty nájmy. ESMA v Paříži platí za metr čtvereční 52,50 to je pořádná cena EOPA a v Frankfurtu platí 29, metrů za, 29 euro za metr čtvereční. To je také slušná cena. Ale myslím si, že je zřejmé, jak se velice liší ty náklady. Pokud jde o ty eh, budoucí eh, náklady, tak EOPA a ESMA Kdybychom se na toto zaměřili, tak je tady určitý eh, podstatný potenciál k ušetření. Tolik vše ode mě eh, s eh, co by zpravodaj. A teď jsem byl informován, že jsem i předsedou. Takže s potěšením teď dám slovo stínovým zpravodajům a sice Ole Ulriksonovi za SAD. Ole, máš slovo. Tak för Já bych také Ferber för Děkuji. Chci poděkovat panu Ferberovi za jasnou zprávu prostí je důležité, abychom zajistili, že dostatek zdrojů pro EOPu a EBA, aby mohli odvádět své úkoly. Orgány dohledu mají klíčovou úlohu při zajištění řádné aplikace evropského práva. A je, to tak, je také důležité, abychom měli integrovanější finanční trhy, což posílí ochranu spotřebitelů. Ale pokud jde o orgány dohledu, chci zdůraznit význam toho, aby se drželi své funkce, jakým je uložila Rada a parlament. A často máme dojem, že chtějí rozšiřovat svůj mandát. Je třeba zajistit, že budou zdroje využity tak, aby tyto orgány řádně naplňovaly svůj mandát. V eh, přesun EBA z Londýna je velkým problémem a více náklady, které to vyvolá, musí být uhrazeny Velkou Británií bez zbytku. Nic jiného by nebylo rozumného. A podepsané dohody musí být dodrženy a to je zcela jasné. Věřím, že budeme dobře spolupracovat a že konečný výsledek bude pozitivní. Děkuji. Děkuji, Ole, za EKR. Profesor Stabady promluví. Děkuji. Thank you, Thank you. Děkuji, pane zpravodaji za návrh stanoviska. Hovořím za Sana Lonese, stínového EKR, který zde nemůže být s námi. A s radostí říkám, že souhlasím s většinou toho, co zpravodaj navrhl. Zejména souhlasíme s výzvou po strukturálních reformách a odpovědnou fiskální politikou. Také vítáme odkaz na přesun zátěže u kontrolních orgánů dohledu. Je třeba eh, říci, že tato zátěž se přesouvá z legislativních úkolů k, k konvergenci v oblasti dohledu a rozpočty by se měly také změnit v tomto smyslu. Konečně si vážíme toho, že jste zmínili možnost eh, zavedení kalibrovaných poplatků u účastníků na trhu což by nahradilo příspěvky od příslušných orgánů na, na domácím trhu. A neměli bychom takto zcela vypustit eh, úlohu při financování příslušných národních orgánů. Kvůli úplnosti doplníme ještě něco k, o tom, že orgány dohledu by měli správně využívat svůj roz, rozpočet, aby zajistili konvergenci v oblasti dohledu pokud je o EBU a EBU, navrhuji jiný přístup než ten, který volí zpravodaj místo odkazu na sloučení těchto agentur, což je výsostně politické rozhodnutí. Asi by bylo rozumnější zahrnout obecný odkaz na kritérium účinnosti. A to má být ústřední zřetel při rozhodovacím procesu, pokud jde o přemístění EBY a určitě to nechá dostatečný prostor pro výklad pro každého, aby se s tím stotožnil. Děkuji vám za vaši práci a těším se na dokončení tohoto stanoviska. Děkuji mnohokrát a Sanu Lonocovi naše nejlepší pozdravy. Žádný liberál tu není, ale nebudete hovořit asi. Pana místo pana Kováče. Ověřím si to, až eh, se posadíte. Zague Miguel, prosím. Dobrý den. My jsme si přečetli návrh stanoviska a musíme říci, že vyvolává řadu příslušných otázek. Zdaleka nechceme popírat význam agentur Musíme dbát toho, aby tyto agentury měly dostatečné prostředky, aby mohly odvádět svou práci přiměřeně. A pokud je o financování, tak jsme měli vždy pochybnosti. Souhlasíme se zásadou spolufinancování, avšak nezávislost těchto orgánů je klíčová, protože jde o veřejné instituce a v žádném případě tyto orgány nemohou být rukojmími kvůli přijatým příspěvkům. To je zásadní otázka pro nás. Pokud jde o celý rozpočet, existuje rozpočtový výbor, který v první řadě toto řeší, ale náš výbor se zde také musí vyjádřit. Můžeme zvolit kritický přístup, protože ten rozpočet je mnohem nižší a investice jsou zmrazeny a skutečně potřebujeme to, co se zde předpokládá. Všichni chceme znovu nastartovat ekonomiku. Věříme, že vytvoříme příznivé ekonomické ovzduší. Existuje Junckerův plán, kde se řeší problémy adicionality. A domnívám se, že třeba tento plán zasadit do určitého kontextu. Politika soudržnosti je předmětem eh, tvrdých škrtů a přesto se nedaří snížit rozpory mezi nejchudšími a nejbohatšími regiony Evropy. To je celkový kontext, ve kterém fungujeme. Na okraji Evropy Existují regiony chudých zemí, které skutečně mají velké problémy. Jinými slovy, tedy při použití makroekonomických pojmů, je nezbytné požadovat eh, silnější rozpočet, který by umožnil znovu nastartovat investice a vyřešit řadu otázek, které zasahují evropskou ekonomiku naplno. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Pouze stručně. Obecně nám návrh rozpočtu i práce zpravodaje vyhovuje. Děkuji za zajímavá čísla. Například rozdíly v nájmu by mohly být i výslovně zmíněny, protože ono je to pozoruhodný rozdíl. Jediné, co bych k tomu rád řekl, je, že tady je dobrou tradicí, že nevyužíváme stanovisek k, rozporu, k rozpočtu, abychom vedli obecnou diskusi k rozpočtu, protože tím se otevře obrovské téma. Mnoho je pohledů, jak by ten rozpočet mohl být využíván lépe, no a pak se ta diskuse prodlužuje a ničemu neposlouší. Jediná věc, kterou bych zde rád nahlásil, je, že Eurostat je důležitou součástí úvah Mm, ekonu. Nedávno jsme dokončili legislativní návrh, stále ještě nebyl schválen na plenáce, ale já jsem nedávno navštívil Eurostat v Lucemburku a tam jsem jim prakticky v tomu vedení předvedl, jak jejich webové stránky jsou úplně nefunkční a jak je obtížné jakákoliv data tam dohledat. Slíbili, že s tím něco udělají. Spravodaj možná si vzpomene, že diskuse s Eurostatem k využitelnosti údajů je už starou diskusí. E, stojí nás hodně peněz a přesto e, řadový občan tam pouze s velikými obtížemi cokoliv najde. A proto už tam pozměňovací návrhy vkládat nebudeme už nebudeme na ně tlačit, protože už jsme jim to dali natolik najevo, že oni už snad sami se toho všeho ujali a něco s tím mají v úmyslu udělat. A nyní mm, ty agentury dohledu evropské. Já rovněž se domnívám, že by měli více zdrojů dávat do ochrany spotřebitelů, což vyhovuje a je v souladu s jejich mandátem. Když si porovnáme, jak se na to Eh, jde v Evropě ve srovnání s USA, případně se Spojeným královstvím, tak tady ještě máme co dohánět. Eh, nesouhlasíme s připomínkou číslo dvě návrhu stanoviska, která hovoří v tom smyslu, že agentury dohledu by se eh, moh, měly snažit, nesmí usilovat rozšiřování svého mandátu nad rámec tohoto pověření. My se domníváme, že oni vždy jednali v rámci svého pověření a že to pověření v rámci e, legislativy bylo už takto široké a proto tam konali v tom i v onom. Rovněž ten model typu Twin, Twin Peak který je zmíněn v bodu číslo 7, je asi za daných podmínek nejlepším možným řešením, i když si nejsem jist, zda toto stanovisko je nejlepším místem, v němž by se to mělo zmínit, protože tím, že s komisí nakousneme téma budoucnosti těchto tří agentur, tak tam bude ještě mnoho dalšího, co se bude muset probrat. Ještě něco, Perva? Euh, děkuji, pane předsedo, pane zpravodaj. Rozpočet, o rozpočet se někdo musí starat a děkuji, že tak činíte za náš výbor. Mám trojí poznámky. Samozřejmě, když se podíváme na rozpočet, který spravuje výbor Econ, tak eh, agentury jsou čelným zřetelem. A revize u těchto agentur se chystá a nemůžeme skrze rozpočtové stanovisko a to s tím určitě zpravodaj bude souhlasit. Prostě nemůžeme zabránit debatě skrze rozpočtové stanovisko a ta debata nastane, až budeme projednávat eh, návrhy, které nám eh, samotná Evropská komise předloží. Z tohoto hlediska tedy snaha poskytnout evropským agenturám dohledu příslušné prostředky, aby mohli vykonávat co činnost, je obecným požadavkem a jsem ráda, že jste to zmínil. Já nejsem vůbec proti tomu, abychom uvažovali eh, navýšení finančního příspěvku tržních subjektů. Tady si musíme nechat tuto možnost vzhledem k budoucí diskusi. Vy jste odkázal na určité prisma analýzy a každý si volí vlastní kritéria nebo kritéria, která jej zajímají. Já navrhuji, abychom provedli audit eh, budování sídla ECB ve Frankfurtu a uvidíme ty více náklady, které byly vyvolány touto akcí v oblasti nemovitostí. Pozor na argumenty, které zde používáme. Tím spíše, že pokud je o přemístění agentur, tak se mi zdá, že jedna z důležitých věcí je, aby až se bude EBA stěhovat z Londýna, aby mohla mít stejnou síť a stejnou kvalitu pro, při, pro ubytování a přijetí eh, vedoucích představitelů agentury, protože není možné to snížit z důvodu stěhování. Já to neříkám pro nebo proti nějakému městu, ale je třeba to vzít v úvahu. A nájmy u agentur, to je klíčová rozpočtová otázka, ale nemůžeme zase z toho dělat eh, příliš významné kritérium. Pokud jde o další aspekty, které jsou pokryty v rozpočtu, zdá se mi, že s panem Stolojanem jsme překládali velký význam způsobu, jak Evropská unie financuje IASB a, a také EFRAG. A myslím, že bude třeba, bude třeba se k tomu vrátit a využít vaši zprávu, abychom ověřili, nakolik Evropská komise bere vážně naše doporučení ve zprávě Stolojan. A konečně nebudu se vracet eh, ke kauze statistik, to už tady zaznělo, ale chci zmínit obavy týkající se snížení nástrojů a prostředků, které jsou k dispozici oddělení bojujících s daňovými úniky a daňovou optimalizací. A v návaznosti na to, co děláme jinde, když zkoumáme rozpočet, třeba zajistit, že možnosti pokračovat v těchto úkolech budou řádně zajištěny. Děkuji. Thank you very much. I don't see any other one taking the floor, so I give the... Nevidím, že by se ještě někdo chtěl ujmout slova a slova má pan zpravodaj a ten hovoří německy. Děkuji všem kolegům, kolegyním. Ono se jedná o záležitosti, na kterých jsme se už eh, v pár jiných oblastech dohodli. Tedy ty základní linie se snaží sledovat eh, ten trend poslední několika let. Já rovněž jsem chtěl u těch cen um, toho nájmu jen upozornit na to, jak velké je tam rozpětí. Já vím i o pařížských prostorách, kde se dá dosáhnout levnějšího nájmu a ESMA se snažila, ale nedávno expandovala a to, kde v té Paříži sídlí, je takové expanované místo, tak já chci pouze upozornit, že i v Paříži máme eh, čtvrtě, které jsou méně exponované, ale přesto atraktivní a i z pohledu zaměstnanců. Takže to je pouze eh, dáno na vědomí. Jinak děkuji za eh, připomínky i ohledně statistik, tam to rozhodně můžeme zapracovat do textu a jinak rozpočtový výbor Uvidíme, co on udělá s těmi našimi poznámkami, protože nezávisle na tom, co my tam napíšeme, eh, ono poslední slovo pak má rozpočtový výbor a v nedávných letech jsme zažili, že my jsme pracně dospěli ke kompromisům a pak rozpočtový výbor eh, nám to všechno smetl ze stolu, ale přesto to stojí za to bojovat za něco, na čem nám výsostně záleží. A nyní anglicky. Lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je 19. červnen v poledne a zpravodaj oznámil, že by chtěl uspořádat 29. srpna zasedání stínových zpravodajů, protože 30. se pak bude zvažovat nová verze a i hlasovat o pozměňovacích návrzích. Já vím, že je to ten první týden po letní pauze, kdy se všichni vracíme, ale už ve středu začínáme zasedání výboru Ekon, ale já bych si velice cenil, kdybychom se mohli pozdě odpoledne nebo večer ještě sejít co by stínový zpravodajové. Jinak nevidím žádnou možnost. Sice máme lhůtu 19., ale z důvodu časový lhůt rozpočtového výboru máme mm, mm, nutně před sebou to hlasování toho 30., takže proto se obracím s prozbou, abychom se přece jen sešli 29. srpna odpoledne a nyní už předávám předsednictví předsedovi. Děkuji, Markusy. Další bod pořadu jedna. tady pana Simona. Čau. So we need to wait for Mrs. Simon. Tak musíme počkat na pana Simona. Pokud by nechtěli začít se do toho pustit už stínoví zpravodajové.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 Good. Welcome, the rapporteur. As you know, um, we are point eight. Jak víte, dospěli jsme k bodu číslo 8, posuzujeme pozměňovací návrhy a bezprostředně poté se bude hlasovat. Rád bych poděkoval zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za velice svižné a Eh, účinné pracovní úsilí, které nám umožňuje opravdu urychlit tuto malou, ale velice relevantní součást našeho bankovního balíčku a provést tato ustanovení ještě před koncem letošního roku. A jak víte, tam dosáhneme dalších um, pozitivních důsledků. Jak víme, zpravodaj předložil, že pozměňující návrhy nejdříve vám dám slovo, abyste to prezentoval. Děkuji, pane předsedo. Já bych na úvod rád poděkoval za velice konstruktivní diskusi v kruhu stínových zpravodajů. Tady se díky tomu podařilo dospět ke čtyřem kompromisům, které více méně vše dokázali obsáhnout a dokázal si získat většinovou podporu. E, v určitých záležitostech se nepadořilo k tomuto dospět, ale důležité je upozornit, že z těch 158 pozměňovacích návrhů, e, a ono to zní, že jich je velice, Mnoho bylo přes 60 nepřípustných. Tam jde o pozměňovací návrhy, které se nevztahují na, ten, na tu část, která je podrobená fast tracku, nejbrž na tu část, která bude následovat. Takže e, nyní byly všechny zabudovány do kompromisu a jsou pokryty a pouze pokud by se některý z těch kompromisů nezdařil, tak se bude muset hlasovat jednotlivě, ale samozřejmě pan předseda může formálně je i prohlásit za nepřípustné pak. A já, když se na to dívám, jak se s těmi e, kompromisy zachází a jak jsme k ním dospěli, tak pevně doufám, že projdou a nemám tady přílišnou starost. Mm, IFRS 9 jednotlivě. Tady jsme se shodli na tom, že v tom kompromisu um, udržet dynamický záměr komise, dynamický cíl více stability, více jistoty. To je to, čeho dosáhneme. Zelení a e, GUE se spíš vyslovili e, pro e, státní cíl a rovněž je to zdůvodněné, protože víme, že například bankovní dohled je i proto totiž, oni tvrdí, že se tím usnadní život zainteresovaným stranám, ale zainteresované strany tvrdí, že to nepotřebují. U státního cíle tam je vše na pět let a už se to nedá korigovat. Dynamický přístup je, každoročně si e, poměřují riziko. Já říkám, ano, každoročně si to můžeme takto přehodnotit a zabudovat tam ty změny a v krizi jsme byli svědky té rychlosti, s níž je svět schopen otočit zprava doleva. Proto si myslím, že právě má smysl dávat do toho kompromisu ten dynamický přístup. V tom kompromisním návrhu jsme zároveň se ujali myšlenky komise, že eh, s bankami se nesmí zacházet příliš velkoryse. E, nejsou e, připočítatelné dodatečné, e, dodatečná aktiva. A to je třeba eh, připočítat eh, závazky ke kapitálu a tím zajistíme, že ztráty, které už jsou jisté, se nemohou schovávat za eh, přikrášlenou kvótou vlastního kapitálu. Zároveň tady máme státní komponentu, že když máme ztráty, které jsou nahromaděné, ale nenotifikované nemohou být zpětně připočítané, o které se jedná, totiž o ty, které nejsou v rozvaze, ale už existují a nesmějí být přikrášleny eh, zpětným eh, opětovným propočtem. A proto budou z této pozice příslušným způsobem odečítány. Ehm, rovněž chceme zamezit tomu, aby si každá banka používala vlastní interní model ve srovnání stan- se standardizovaným eh, přístupem. Můžeme eh, propočítat i očekávané ztráty a patřičným způsobem je zapracovat do eh, zápočtu a dospět tak k dodatečným hodnotám eh, v rámci účetních modelů a zároveň můžeme mít možnost eh, znát eh, základní kapitál. Kromě toho tam počítáme s pětiletým přechodným obdobím, kde bude ten faktor propočtu postupně klesat v tom prvním roce, eh, v podstatě zůstáváme na status quo. Eh, pozměňovací návrhy jdou oběmi směry. Eh, někdo chce, aby ta neutralizace probíhala rok, některé návrhy hovoří o dvou letech, jiné vůbec si nepřejí faktor 1,0, ale mnohem nižší. Komise počítá první rok s faktorem 0,9, ve druhém roce 0,8, třetí 0,6, pak 0,4 celých a pak 0,2. Takže v prvním roce nebude plná neutralizace, ale relativně mm, blízká hodnota. Vycházíme-li z návrhu komise a z časového plánu, ale chceme, aby ta neutralizace byla zostřena. Nové ve srovnání s návrhem komisem je, že banky eh, by mohli volit ještě před případným nástupem platnosti, zda chtějí využít přechodné fáze. Jediná výjimka pro banky bude po prvním roce eh, po souhlasu příslušného orgánu vstoupit do přechodné fáze a pak v roce 2, 3, 4, 5 té přechodné fáze změnit podmínky eh, přechodných opatření. Ale to je pouze možné, když se nějaká banka pokusí naplnit IFRS 9 hned, ale po roce zjistí, že se jí to nedaří, tak jí může být umožněno vstoupit do přechodné fáze v roce číslo dvě A tady máme kolegu Karase a Hugenoise, to jsem zohlednil jejich eh, návrhy a zapracoval do kompromisu, aby tam byl mandát EBA, eh, která propočte, jak eh, můžeme mm, rozlišovat mezi vlastním kapitálem a mírou páky v té přechodné fázi a jak se to má ve srovnání s přechodnými hodnotami propočíst. Pak velké úvěry, tam máme kompromis B. Druhá část toho zrychleného postupu se zabývá přechodným opačtý, opatřením u velkou úvěrových pravidel státních obligací. Bez přechodných opatření by platilo nové omezení 25 u eh, základního kapitálu od eh, prvního dne vstupu v platnost, což by v některých členských státech mohlo vést k velkým problémům. Eh, ta Přechodná fáze hovoří o 100% v prvním roce, pak 70% ve druhém roce a 50% ve třetím roce, aby nenastal ten takzvaný cliff efekt, eh, čili ten náhlý zlom. Já eh, jsem podal pozměňovací návrhy, které odpovídají stanovisku Rady a byly odsouhlaseny s komisí. Od roku 2018 u státních obligací u státu, které jsou vystaveny cizím měnám a nejsou v eurozóně, nebude se už vážit a v souladu s návrhem komise u státu eh, tohoto typu eh, nastane výjimka z přechodných opatření. Ale eh, státní obligace v cizích měnách, které byly vydány před prvním lednem roku 2018 a budou tedy mít nulovou váhu, i těch by se přechodná opatření týkala. Tam jsme vedli debatu, nebylo to kontroverzní a dospěli jsme i u těch velkých úvěrů k širokému konzenzu. Děkuji všem zúčastněným. Thank you to the rapporteur. Děkujeme zpravodaji za velmi rozumné kompromisy. Pan Kara za EPP. Vážený pane předsedo, pane zpravodaj, za Evropskou lidovou stranu mohu říci, že eh, se všemi eh, kompromisy eh, budeme souhlasit, protože je považujeme za správnou prostřední cestu. Je tady na jednu stranu ten dynamický přístup pro případ, že bude nějaký citlivější vývoj hospodářských poměrů. Potom tady máme ten statický, statický Eh, element, eh, kdy by eh, ústavy měly příležitost se lépe připravit. Stejně tak jsou tady opovídající ty koeficientní faktory a těch pět let slušitelných s Bazilií, to je maximálně přípustné. Ten institut je velice důležitější, důležitý. A dává to smysl. Jsem také proto, aby eh, eh, ty lhůty eh, EBA pro zveřejňování údajů byly převzaty a, a také, aby to hodnocení rizikových pozic bylo podle odstavce 3b. Pokud jde o přechodná ustanovení, tak jsem rád, že zpravodaj eh, převzal text rady, eh, který eh, předpokládá trochu užší rozsah působnosti a zdůrazňuji, že tady nejde o zavedení kategorií nových expozic, ale o správné rozdělení. Kolegyně a kolegové z Evropské lidové strany jsou, eh, jsou jinak eh, připraveni se zdržet u příslušných kompromisů a jasně jsme signalizovali a dohodli jsme, že jsme jinak připraveni eh, u kompromisu, kompromisy podpořit. Děkuji. Unless Mr. take the floor on behalf of Mr. Fox? Yes. So then, Mr. Pane Sabaty, prosím. Ano, mluvím za pana Foxe. Pan Fox vám děkuje zpravodaji za efektivní zvládnutí jak eh, této záležitosti, tak setkání stínových. Podporujeme kompromis. Pan Fox zmínil, že EKR podporuje celá dynamický přístup k eh, přechodu, protože to je nejlepší metoda, abychom zamezili efektu kraje útesu Cílem je, aby banky byly řádně kapitalizované a aby se nesnížilo uvěrování reálné ekonomiky. Banky a regulátoři potřebují určitý čas, aby se seznámili s dopady nového IFRS 9 a současně musí mít možnost reagovat na fluktuace ekonomiky. I když jsme zavedli některé změny, pokud jde o rozsah na délku přechodného období. Jsme spokojeni s kompromisy, kterých bylo dosaženo. Těšíme se na zahájení eh, trialogu. Děkuji. Děkuji. A nyní Kora. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je důležité pro trh i pro reálnou ekonomiku, abychom urychlili tuto část eh, legislativy CSR. A je dobré, že se na to díváme, na tuto naléhavost všichni stejně. Chci také poděkovat eh, zpravodaji za navržené kompromisy. Myslím, že odvedl skvělou práci při zapracování celé řady pozměňovacích návrhů od nás všech a domnívám se, že velmi dobře odrážejí společný cíl, který máme, tedy aby evropské bankovnictví bylo bezpečnější, a nesmíme zapomínat na to, že bychom měli podporovat podnikání. Takže si myslím, že je opravdu důležité, aby banky uplatňovaly pravidla IFRS 9 co nejdříve. A pokud také zvážíme, že je potřeba sledovat eh, rovné podmínky na trhu, tak máme před sebou pro přechodné období dobrý kompromis a už mohou zahájit eh, s malým podílem i Everest 9 a my máme dostatečné období, aby si na to mohli zvyknout, aby se na to mohli přizpůsobit a je to také dobré, aby ty nejambicioznější, tam, kde to bude obtížnější, tak aby měli možnost eh, změny. A také podporuji vaši volbu dynamického přístupu který je nyní navržen, protože to také řádně odráží převládající prostředí a také odráží rizika ve finančním sektoru. Může to být o něco složitější, ale ti, kteří s tím pracují, to nepovažují za problém, tak proč by to měl být problém pro nás? Závěrem chci říci, že podporuji kompromisní pozornosti návrhy a myslím, že tam se vám podařilo dostáhnout správné rovnováhy a těším se také na další části balíčku a na spolupráci s vámi. Je potřeba na to ještě to něco více času a Fabio Zague, Fabio De Masi. Ano, já bych se chtěl vyjádřit eh, jménem Meta Cartyho, který tu nemůže být takže předávám jeho zprávu. Mec bych chtěl poděkovat zprávě za práci a za konstruktivní dialog, který vedli. Mohu hovořit stručně, chápeme, že není většina pro opozici, když jsme požadovali, jsme nepožadovali nic extrémního, tak jsme naslouchali dohledu a technickým expertům, kteří zmínili některé oprávněné požadavky, zejména pokud je o statický a dynamický přístup a z tohoto důvodu nemůžeme podpořit tyto kompromisy, protože statický přístup v horizontu tří let by byl z hlediska obezřetnosti nejlepším řešením a také litujeme toho, že návrh komise byl rozmělněn a banky nemohou tedy se rozhodnout opustit IFRS 9. A pro orgány dohledu je to obtížnější a je těžší také vytvořit rovné podmínky na trhu. V tomto případě jsme měli více nahlou, naslouchat dohledu a účetní systémy by takto vytvořily bezpečnější prostředí. Děkuji Sven Gigold. Velmi stručně děkujeme i za nás profesionalitě zpravodaje bylo to efektivně zvládnuto a souhlasíme, že by nemělo dojít k plnému offsetu v prvním roce a nezdílíme názor většiny, jak jsme vždy říkali. My si nemyslíme, že dojde k eh, efektu kraje útesu, pokud budeme vědět dopředu, jaká je situace a myslíme si, že celková rovnováha, vyváženost zprávy není optimální. Máme tu pěti, pětileté období a my bychom dali přednost kratšímu období a také nesouhlasíme s tím, že dynamický přístup je lepší. My bychom upřednostnili eh, stanovisko ECB a EBA a zdá se nám nešťastné, že parlament eh, se přidává k finančnímu sektoru v této věci. A konečně Věříme, že až budeme spolupracovat na bankovním balíčku jako celku, vrátíme se ještě k rovnováze, která bude spíše směřovat ke snížení rizika a nebude tolik eh, po řadě let jednání eh, pod podpory IFRS 9. Víme, že to nejsou dokonalá pravidla, ale jsou určitě obezřetnější než to, co jsme měli v minulosti tak, tak eh, se vrátíme k postupu, kdy parlament požaduje, aby ta zbývající rizika byla efektivně řešena, pokud je o finanční sektor a to je rovnováha, kde je nezbytná proporcionalita. A tak bychom měli postupovat. Ale také bych chtěl říci, protože to zmínil zpravodaj, řada nepřípustných pozměňovacích návrhů zde byla předložena a tyto návrhy přišly od dvou euroskeptických politických skupin, od nikoho jiného, tak je dobré to jasně říci, kdo využil tuto odbornou záležitost pro témata, která jsou zcela mimo. Děkuji. Valli. Děkuji, pane předsedo, za nás. My souhlasíme s přístupem, který je dynamický u tohoto nového systému. Politicky vzato je důležité, aby banky mohly využívat tento přístup, aby byly schopny podpořit domácnosti, podniky a tak dále. Takže my s tím souhlasíme politicky. Klást kapitálové nároky které budou vyšší. To je velmi složité pro tyto banky, které právě provádějí tuto činnost. A banky jsou již dost postiženy eh, pravidly bankovního dohledu, která platí. Takže za naši skupinu jsme přesvědčeni, až vypukne příští krize finančních produktů, tak si to uvědomíme, že jednáme velmi brutálně vůči bankovnictví vůči reálné ekonomice a nepodařilo se nám regulovat eh, finanční aspekty. A věřím, že se nám podaří to překonat. Bohužel nemůžeme zprávu podpořit, ale dynamický přístup se nám jeví jako lepší než statický. Děkuji. Marco Zani. Velocemente, eh, perché ovviamente non... Děkuji. Já nepod podporuji tuto novou úpravu. Domnívám se, že povede k celé řadě problémů, přestože se jedná o návrh snížit rizika, která dějíme, dědíme z minulosti i u e, způsobu propočtu a skládání účtu ale vycházíme zde z nesprávné premisy. Pokoušíme se stále více um, valů budovat proti krizi, ale to není funkční. Um, problém nerovnováhy, zejména v eurozóně, nesouvisí s tím, že se něco eh, provozovalo s nedostačujícím potenciálem. Ono tady kolega v eh, zprávě Chvato Oro to popsal, že to spíše souvisí s hospodářskou krizí, eh, která postihla eurozónu a Evropu největší v nedávné minulosti a jedinou možností řešení je hospodářský růst a zastávajících předpisů se zdá, že to nebude příliš pravděpodobné, protože to spíše dusí růst takovýto návrh. Catch the eye není žádný řečník, takže dávám slovo zpravodaji. Já děkuji všem stínovým zpravodajům i dnešní konstruktivní diskusi. Já bych rád ještě vyjasnil jednu záležitost a poukázal na to, že nejde o to, že bychom zde byli rozdílného názoru, zda chceme navodit jistější snižování rizik. Nám jde spíš o cesty a způsoby, které posuzujeme eh, rozdílným způsobem. Pro mě například vypadá eh, ten lavinový efekt, ten cliff efekt jako nebezpečnější než v očích kolegy Gigolda a podle toho se to snažím tu rovnováhu nastalovat. Takže prezentujme si eh, to, na čem nás záleží, ale já chci oficiálně konstatovat, že v této místnosti není nikdo, kdo by byl proti eh, postupům. Spíše jde o eh, pluralitní přístup eh, k tomu, jak na to. No a mimochodem takto to vypadá i mezi členskými státy. Ten dynamický přístup se zdá, se těší většině, protože přispívá k lepší stabilitě a proto ho tady mám v těch kompromisech. A odpovídá to i té, ta diskuse tomu odpovídá. Uvidíme, jak to proběhne zítra na skupině a do budoucna se přesvědčíme, zda mm, to eh, dokáže předcházet náhlým výkyvům a krizím, anebo pokud k tomu přece jen dojde, tak uvidíme, co tam nezafunguje. Každopádně děkuji kolegům za dnešní produktivní diskusi, stejně jako v minulosti a doufejme, že i do budoucna budeme spolupracovat stejně, i když se v tom či onom lišíme a i to se určitě bude opakovat. Ale jako začátek, je to velice slibné a další spolupráce vypadá slibně, takže všem srdečně děkuji. Děkuji vám. To opravdu je slibný začátek. Hlasovat se bude zítra. A přecházíme k dalšímu bodu. Nevidím však zpravodaje. Ja? Pokma. Sí. You represent Mr. Ockmark? Perfetto, allora eh, passiamo alla discussione del secondo file eh, che è stato deciso di... Dobra, tak eh, nyní máme další složku, která podléhá zrychlenému postupu a tady jde o eh, rámcové rozhodnutí, které se týká eh, původního rozhodnutí, které vypadalo jinak, ale přesto jsme došli k závěru, že i tato složka bude zrychlena. Proto zde vítá, vítám pana Hekmarka Stínového zpravodaje, případně eh, přece jen sestavitele zprávy. A nyní má slovo pan Karat. Herr Vorsitzender, sehen Sie das not Pane předsedo, eh, pan Hekmar tady bohužel dnes nemůže být, tak mě požádal včera, abych přečetl následující prohlášení jeho jménem. Komise eh, navrhla vytvoření eh, nové třídy aktiv nezajištěných dlouhých nástrojů k minimalizaci nákladů na držování předpisů. Pan Heckmirk v zásadě podporuje přístup komise. Pan Heckmark také uznává, že tento přístup eh, nemusí být eh, snadně eh, mm, přijatý ve členských státech, kde už je zákonem stanovena pořízenost dluhu. Pro zajištění právní jistoty pro investory a emitenty je třeba přijmout přechodová opatření. to u čelem pan Heckmark navrhuje eh, eh, dědickou doložku, eh, která bude řešit uplatnění národní legislativy přijaté před vstupem v platnost této směrnice. Komise předpokládá mm, počáteční minimální splatnost jeden rok. Pan Heckmark navrhuje nestanovat minimální požadavky na toto takový nezajištěný dluhový eh, nástroj v hierarchii, eh, který bude mít eh, splatnost nižší než jeden rok, by potom nesplňoval kriterie MREL nebo TILAC. Ovšem takový instrument by mohl být pořád zahrnut do tedy příslušné kapacity instituce a pan Heckmark nechce eh, eh, ty instituce eh, vy, jim bránit vydávat třídu aktiv s nižší splatností než jeden rok. Je také důležité stanovit kritéria přípustnosti podle článku 72b nařízení CR. E. Musíme zajistit konsistentnost a soulad mezi těmi jednotlivými legislativními nástroji. Pan Heckmark by chtěl zdůraznit, že je důležité, aby investoři a emitenti rychle eh, získali přehled a jistotu o příslušných požadavcích na podřízenost dluhu. Pan Heckmark se těší na spolupráci se stínovým zpravodaji eh, v hledání společného přístupu. Děkuji. Já vám také děkuji panu eh, zpravodaji a eh, panu eh, Karasovi. A teď Pedro Silva Pereira. Merci. Děkuji. Já budu zrcadlem Pedra Silva Pereira. Chce poděkovat zpravodaji za návrh a také děkuje za to, že uvedl do souladu harmonogram Evropského parlamentu s iniciativou Rady mít tedy uplatnit fast track v této oblasti. Jak víte, to bylo od jak živá stanovisko socialistů a mám radost toho, že zpravodaj EPP se přidal k tomuto postupu. Jak už eh, uvedl dříve, má za to, že tento návrh by měl být eh, upraven tak, aby vše postupovalo jasně, předvídatelně a, a správní jistotou. Vzhledem k trhům banky potřebují nalézt to nejrychleji to, co jim umožní plnit nároky MRELu a TILAKu a musí vědět, co mohou využívat, aby doplnili, aby se dostali do souladu s evropskými normami i normami mezinárodními. A za těchto podmínek eh, konstatuji, že třeba jednat rychle, aby banky mohly vygenerovat v dostatečném množství a co nejrychleji právě řešení těchto dluhů a opakujeme poděkování zpravodaji za nový přístup v této oblasti. Pokud je o samotný obsah, má tři připomínky, ke kterým připojím osobně ještě čtvrtou. První poznámka má za to, že zrušení minimální roční délky u splatnosti se mu nejeví jako dobrý nápad, protože to zavede rozlišení u kritérií způsobilosti pro MREL a to může být problematické, přičemž my to potřebujeme, abychom eh, vlastně zlepšili solventnost bank. Druhá věc souvisí s úvodním eh, ustanovením 4a, kde otázka, jak budeme řešit eh, dluhy a jak provedeme grandfathering, tedy náběh nového systému, je třeba uplatnit není, nejen tedy uplatnit tu fázi grandfatheringu, pokud je o způsobilost, ale také co se týče mrelu, zejména u těch eh, požadavků a u řízení. Konečně, pokud jde o 12-měsíční přechodné období, to se zpravodaj jeví jako důležité protože základ fast track procedure je, aby banky se mohly dostat do příslušného stavu co nejrychleji. Konečně to doplňuji já. Způsob, jak podmínky eh, rozšíření postu na příslušné deriváty. Tam rada našla určité modely, které by mohly být eh, v našem přístupu posouzeny. Měli bychom také zjistit, jak využít tyto unbedded derivatives. Děkuji za EKR Siad Kamal. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i zpravodaj a pan, v nepřítomnosti panu Karasovi a paní Beres v nepřítomnosti pana Stínová. zpravodaje. Nejdříve chci poděkovat Gunaru Hekmarkovi za návrh zprávy EKR, široce podporuje tu zprávu. Upřednostňujeme tuto záležitost, aby ty členské státy, které zatím nemají předpoklady pro transpozici, než uplyne přišla lhuta. A my vítáme snahy vyjasnit způsobilost eh, u MR, MRL a taky grandfathering, jak ho uvedla paní Beres. Chceme poskytnout nezbytnou právní jistotu u derivátů, které byly vydány před eh, návrhem komise. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě, ale slyšel jsem pana Karase říci, a chtěl bych vědět ještě více, jaké jsou úvahy eh, zpravodaje u, u ustanovení 920, kde minimální splatnost jeden rok je důležitá pro konzistentnost eh, s celkovými normami, zejména také s požadavky tylaku. A to je důležité celosvětově, abychom zajistili dostatečnou absorpční kapacitu a abychom nesnížili vlastní mění, kde, kdy dochází ke zhoršení situace. A tady bych váhal s vypuštěním, jak navrhoval zpravodaj, ale tady jsem připraven o tom jednat eh, a udělám tak, učiním tak rychle, než se k němu dostanou lobbysté bank. Také, eh, také se to týká pravidel ústavních společností. A konečně bych uvítal informace o přístupu ve svém v jeho vysvětlení, kde uvádí, že ty postupy by měly být zjednodušeny. To je skvělé, ale co to znamená? tam bych se rád dozvěděl rád více, takže těším se na to, že se s námi podělí o své, o své modré rozhodování. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě to se týká té části CNL a proto jsme se rozhodli, aby obě zprávy běžely souběžně. A můj výklad je takový, že pan Heckmark odkazuje na tento balíček u obou zpráv, aby vlastně byla zajištěna konzistentnost. Ale pan Karas určitě na to odpoví přímo. Pan Kurnie za Alde, takže ještě jednou Kora. Máme tu mnoho náhradníků. Ano, navážu. Eh, v mém případě jsem, hovořím za pana Kurniera. Jsme rádi, že zásady fast tracku jsou uplatněny. A pan Kurnie široce podporuje návrh zprávy. Ale máme stejné výhrady, které již zazněly, eh, to, co zmínil Said a Permanche. Pokud jde o 20 a 23, vypuštění požadavku na dluhé nástroje se splatností do jednoho roku. My si myslíme, že to je problematické, protože nepreferované nástroje byly právě vytvořeny pro ty léky a neměly, nebyly by tedy způsobené, způsobené pro ty léky a může to mít negativní dopad na krátkodobé dluhy z hlediska likvidity a priorita o bailinu by mohla negativně ovlivnit právě tuto likviditu a také by mohly zvýšit náklady, takže myslím si s ostatními, že to vyžaduje ještě další debatu. To je všechno pro zatím, děkuji. Děkuji. Fabio De Masi. Já bych chtěl poděkovat panu Hekmarkovi za jeho návrh a za předložení zde. Zemena vítám záměr, aby všechny vlastní prostředky a všechny pohledávky byly, mohly být předmětem bailinu. A aby to bylo, zdá se, že jak návrh zprávy, tak návrh komise má minimalistický přístup eh, k, k subordinaci, podřízení dluhu a hierarchii dluhu. A my bychom radši využili eh, nástroje Tilaku a vlastně uplatňovali to neutrálně z hlediska nákladu a jsme trošku skeptičtí k tomuto přístupu poučení z finanční krize, znamená, že finanční předpisy by měly být jak makro, tak mikro obezřetné. A tady se soustředíme pouze na mikroobezřetnosti a ignorujeme makroaspekty, tak jak bylo uvedeno v dřívějších diskusích. A já jsem přesvědčen, že řada, řada problémů v bankovním sektoru jsou problémy makroekonomické a přísný přístup by zde zvýšil náklady bank, to je, to je zde tvrzeno. Ale posledně by to bylo převedeno na daňové poplatníky a koncepty, jako jsou MRL a Tilek, by měly vlastně zvýšit podíl eh, kapitálu v, eh, z první kategorie my bychom uvítali větší přiměřenost u, menší, u menších společností a nechceme čekat na, na, na tu dobu, až eh, vlastně bude více bank schopno plnit požadavky podle MRL. Pan eh, Heckmark uplatňuje smluvní přístup oproti podřízení dluhu a bude trvat roky, než banky vytvoří ty nárazníky podle Tilaku nebo MRL. A ukazuje se, že je velmi důležité eh, vy, vyplnit eh, příslušné mezery co nejrychleji. Všechny dluhové nástroje by měly být předmětem rychlého řešení, aniž bychom uvedli věřitele do problému. A pokud je o vklady společností, to, to, to má být předmětem eh, řešení z hlediska ECB. Tady bychom se přimlouvali za zjednodušený přístup, čím lépe budou dlouhé nástroje podřízeny, tím lépe a měla by tu být každá eh, eh, hierarchie, kde každý typ dluhu by, by měl jasně být eh, uveden do souladu s příslušnými vklady. A myslíme si, že neexistují bezrizikové investice a tady je třeba, aby toto bylo zohleděno při projednávání balíčku v oblasti bankovnictví. Děkuji vám mnohokrát. Pan Urtasun. Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž rád poděkoval panu Hekmarkovi i panu Karasovi za prezentaci zprávy. Jdu přímo k meritu. Mám dvě záležitosti, k ním se chci vyjádřit. Za prvé, podporuji zelené eh, v komentáři eh, v souvislosti s článkem 20. Nemyslíme si, že je dobrý nápad eh, vymout z toho tu minimální roční délku splatnosti. Ty eh, obligace s kratší splatnosti je velice těžké bail-inovat a to by snížilo účinnost tylaku a přitom právě tomu se chceme vyhnout. Tedy v tomto smyslu ten nápad s tou lhůtou jednoho roku musí být dále zvažován. Další druhá věc z mé strany, stejně jako zelení bychom se rádi dověděli, jak můžeme předcházet, aby neprofesionální investoři začali nakupovat tuto novou třídu aktiv, aby eh, se s nimi nezacházelo nesprávným způsobem a jak by se to pak mohlo dostat mimo kontrolu MIFID Máme pár námětů, například minimální objem investic, to by, byla jedna, eh, to by byl jeden ze způsobů, který by mohl předejít k tomu, aby se kde kdo začal vrhat na tuto třídu, novou třídu aktiv, jinak se těším na další spolupráci. Děkuji vám. Marko Vali. Ano, děkuji. Pouze rychle otázce těch přednostních a nezajištěných obligací. Tady je důležité přijít s koncepcí nárazníku pro nástroje, které podléhají bail-inu, protože tam právě to nejvíce pak postihne malé střadatele a zároveň rozlišovat mezi institučními investory, kteří nakupují tyto typu Eh, nástroje, například penzijní fondy, eh, které vstupují do určité míry rizika a i tam to ale v konečném důsledku postihuje eh, řadové občany, takže tam se ten problém musí ještě vyřešit a my tam přijdeme i s konkrétními nástroji, návrhy a na to se budeme soustředěvat. Děkuji, Marko Zany. Ano, děkuji. Já rovněž děkuji zpravodaji a pár věcí, které si myslím by měly být v těch pozměňovacích návrzích řešeny. Některé věci už byly zmíněny, například vyškrnutí minimální roční splatnosti. Další priorita, kterou já tam vidím, je vyhnout se zpětné platnosti té podřízenosti alespoň tak tomu rozumím, že v některých členských státech tak s tím zacházejí národní orgány. Pak další věc. Možnost vložit tam eh, krátký bod eh, k bail-inu a BRD, aby z jednoho dne na druhý si někdo nekoupil nějaké obligace a pak s překvapením zjistili, že se mají podílet na záchraně nějaké banky tam je třeba zavést novou třídu aktiv, které zafungují jako nárazník. Není možné vytvářet tímto eh, nařízením zpětné povinnosti. Na tom se ještě musí zapracovat. A pak ještě další dvě problematické záležitosti. Za prvé, likvidita a objem trhu pro tuto novou kategorii aktiv. Z mých zkušeností si dovolím konstatovat, že právě v období nízkých úrokových sazeb jsou institucionální investoři výslovně zainteresováni na likvidních nástrojích, na nákupu něčeho právě takového, kde přece jen mají určitou míru zisku ale otázka zní, za jakou cenu ve smyslu dopadu, ve smyslu financování systému bank a bank, které už vězí eh, v trablích. Reálná ekonomika a dopad na reálnou ekonomiku, to se musí propočítat, když by z toho měly vznikat dodatečné náklady pro podporu bank a eh, kdykoliv přicházíme s takovýmto nástrojem, musí se něco takového sledovat. Předřečníci se už o tom zmínili. Transparentnost při eh, prodeji konečnému zákazníkovi, když se právě tyto přednostní nezajištěné mm, obligace prodávají. Možná bychom dospěli k nějakému pokroku, kdybychom to přeformulovali, protože když se tady objevuje slovo senior, tak by se někomu mohlo zdát, že se jedná o mm, něco jistějšího. Možná by tam anglicky mělo být subordinated preferred. A tím bychom se mohli vyhnout tomu, že by někdo konečnému zákazníkovi mohl nesprávně radit. Evropská centrální banka právě přišla se zprávou, která obsahuje varování ke zhoršující se likviditě na trhu obligací v Evropě, takže to je problém, kterému konkrétně čelíme a tím by měl počítat i zpravodaj. Ano, děkuji vám. Nevidím už žádné přihlášené, žádné spontánní řečníky a tedy pan Karas opět dostává slovo. Ano, pane předsedo, já jménem Gunara Hekmarka bych rád srdečně poděkoval za tuto rozpravu. Určitě chápete, že um, ať už kolegové zde přítomní, či jejich asistenti, um, si vzájemně sdělí to, co zde zaznělo. A já podobně jako u zprávy Simon bych rád apeloval na všechny, abychom se soustředili na ten zrychlený postup tedy nezabývat se těmi aspekty, které jsou součástí té nezrychlené, toho nezrychleného postupu. A přitom zde zazněly komentáře i k tomu, i k tomu. U e, bodů 20 a 23 tam chci poukázat na skutečnost, že pan Hickmark má um, rady k dispozici Evropské centrální banky a informace. Takže on pracuje s něčím, co není svévolné či omezené, nýbrž snažil se připravit eh, svou zprávu na základě něčeho, co opravdu reaguje na situaci na trhu. A do září máme čas na podávání pozměňujících návrhů a Určitě by tam mělo být možné předtím ještě se sejít. Mně pouze jako spoluspravodaj eh, ke zprávě Simon napadá, abychom jasně mm, rozlišovali přeskum eh, RCd a přitom tady tato zpráva vyřešili jakékoliv překryvy, například článek 72b a současné stávající situace v členských státech, kde máme hierarchii věřitelů u emitentů a u investorů, vede k nejistotě a mohla by vést i k narušování hospodářské soutěže a rovněž uplatňování tohoto nástroje přeshraničně je stíženo. Proto Vítám harmonizaci, protože ta povede k větší právní jistotě a zároveň se domnívám, že ten systém ustanovení o ochraně předchozího stavu, ten grandfathering, by měl odpovídat eh, vhodný nástroj ochrany TILEK a MRL takže je to dobrá zlatá střední cesta, která zde byla nalezena mezi zájmy dohledu a zájmy členských států, které některé z nich už přistoupily k některým opatřením. A nyní, prosím, pokud máte nějaká přání, co by se mělo změnit v textu, tak nám to pošlete dostatečně včas i panu Simonovi, abychom u kompromisu dosáhli široké většiny. Důležité je, abychom si neodporovali, abychom prostřednictvím těch dvou zpráv se doplňovali a abychom nevedli diskusy o celé zprávě, ale pouze o těch fast trackových její součástí. Děkuji vám. Děkuji vám a já bych také rád zúraznil eh, to, co právě říkal pan Karas eh, že tohle je zrychlené řízení, článek 108, takže samozřejmě pokud jde o tento rozsah působnosti, pozměňovací návrhy jsou e, přípustné a vítané a ne pozměňovací návrhy, které se týkají jiných částí, protože na to je tady ten hlavní hm, balíček, to bylo prohlášeno za nepřípustné, a jenom chci tím ušetřit e, člen, čas e, poslancům, kteří by jinak podávali něco, co bude odmítnuto. Takže Druhá část, eh, která je ve zrychlém řízení, tak která není ve zrychlém řízení, se bude projednávat v řádnou dobu. Já vím, že to je jiný návrh, ale řeší se stejný, eh, stejný předpis, takže poslanci by možná eh, chtěli tohle použít k další části EVD. A důležité je si vyjasnit, že se zaměřujeme na 108 a ten vstup platnosti. Kalendář. Dnes jsme změnili. Takže lhůta pro pozměňovací návrhy 4. září, projednání pozměňovací návrhu 25. září, hlasování na ekonu 25. září a potom uh, trialogy. Takže teď čtyři minuty přestávka a zahájíme hlasování podle plánu ve 12.30. Děkuji. Thank you. Dear colleagues, may I ask you to take seat, please? To put the voting card in the voting machine and to vote for our test. Takže teď eh, si dáme zkušební hlasování, kolegové, zahajuji zkušební hlasování. keep it open. Wait, I, wait, I tell you. Please, colleagues, who is missing? Takže kdo chybí? Ještě pořád jeden kolega nehlasoval, někteří kolegové nepřítomní. Ještě dám prostor ještě někdo přichází. Takže kolegové, zasuňte kartičky, hlasujte. Ramon, you can also vote. Is a test. Takže hlasujeme, zkušební hlasování. Okay. Pan Ježek také, ano, tak 1.46, dobrá. Končím uh, zkušební hlasování. Now we'll vote number of, uh... Teď budeme hlasovat o uh, řadě uh, předběžných uh, dohod, to znamená uzavření uh, Eh, legislativní procedur, čtení v prvním eh, čtení. Eh, blahopřeji všem zpravodajům za prvé SDS, zpráva Paula Tanga, hlas, v hlasování. Ano, je to hlasování po jménech, takže znovu zahajuji hlasování, ještě jednou omlouvám se. Nezapli jsme to jako hlasování po jménech. Ještě pořád dva kolegové, když budou chtít hlasovat. Tak konečně pan zpravodaj mohl hlasovat pro sebe. Takže dva kolegové asi hlasovat nebudou. Je to jejich právo. Můžeme eh, uzavřít hlasování. 34 pro, 12 proti, jeden se zdržel. Blahopřeji eh, zpravodaji. To byla velice důležitá věc tohle. Stejně tak jako ta další, eh, zpravodaj Otmar Karas. Další součást STS, eh, která se týká ustanovení CRR a zahajuji hlasování po jménech. Dobrá, můžeme to uzavřít. 35 pro, 12 proči, jedno, jeden se zdržel. Bylo tři i eh, od Maru Karasovi teď eh, statistická záležitost. Eh, bylo to ehm, na předsednictvu, zpravodajem byl předseda, zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 39 pro, 3 proti, 6 se zdrželo. Děkuji vám. Teď eh, Sirpa Pietikainen zpráva o, o rizikovém kapitálu a Evropském fondu sociálního podnikání. za hlasování po jménech. Končím hlasování. 38 pro 2 proti 7 se zdrželo. Blahopřeji i Sirpě. A teď eh, zpráva Petra Sibonov eh, z rychlém režimu, o které jsme právě jednali k e FRS 9 a velkým expozicím. Pozměňovací návrh Jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. Kompromis A, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato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 Některé pozměňovací návrhy byly považovány za přijatelné, protože byly mimo eh, rozsah působnosti toho zrychleného působení, ale poslanci budou moci podat pozměňovací návrhy v rámci normálního balíčku. Ještě dáme čas, Ester de Lange, aby mohla hlasovat. Tak to bylo trošku proti pravidlům, že? Bylo hlasování panem Langenem. V některých zemích se tomu říká pianista. Bylo to pro dobrou věc. Poslankyně je přítomná, takže tady nebudeme ukládat postih. Končím hlasování. 39 pro, 11 proti, nikdo se nezdržel. Teď musíme hlasovat o pozměňovacích návrzích, eh, o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 Nehlasujeme, protože to je v pořádku, považuje se to za přijaté, takže budeme hlasovat o rozhodnutí zahájit meziinstitucionální vyjednávání. A to po jménech. Zpravodaj o to žádá, takže tam musíme vést eh, debatu za hlasování. Končím hlasování. 40 pro, 11 proti, nikdo se nezdržel. Takže rozhodnutí bylo přijato, já Bohu blahopřeji. Zpravodaj stínovým zpravodajům. Dobrá. Takže uzavírám zasedání a budeme pokračovat ve 4 hodiny.